prací, i když je tu celá řada výhrad. Globalizace na jedné straně, eh, problémy sdělovacích prostředků, eh, jak někteří tvrdí. Já vidím, že je to dilema demokracie, jak jsme to doposud nepoznali, když se snažíme eh, vyřešit krize, a tím myslím krize v množném čísle, včetně uh, Eh, demokratické legitimity a eh, krize evropských institucí. Za prvé jde o posílení eh, aktérů demokracie občanů, za druhé jde o posílení nevětšinových, nevolených institucí, aby učinili rozhodnutí v mimořádných situacích, anebo aby se v budoucnu uplatňovaly nové eh, zásady a dále dopady, které mají rozhodnutí těchto nevolebních institucí pro většinu lidí, což vede k politizaci těchto nesmírně komplikovaných otázek, oblastí politiky a <clears throat> celou eh, řadu sporných otázek etablovaný přístup. Jeden z těchto přístupů evropské integrace začleňuje pojem integrace eh, převádění pravomocí a to znamená více vrstvový systém institucí Evropské unie který musí nebo má být strukturálně propojen s názory eh, občanů, s jejich životem, můžete také říct si s jejich zkušenostmi. A toto propojení je eh, Eh, řízeno a usnadněno komunikací, sdělovacími prostředky, veřejné mínění, informace jsou strukturálně propojeny s institucionálním rozhodováním. A nyní bych chtěla říct si v integraci EU cestou delegování pravomocí eh, touto otázkou se zabývaly četné skupiny, eh, zejména v rámci výzkumného rámcového programu Evropské unie. Rekon, rekonstituování demokracie v Evropě eh, v období 2007 až 2011 v loňském roce. Eh, to tím se zabýval institut se sídlem v Oslu spolu s 20 partnery a já jsem měla eh, to potěšení, že jsem se toho mohla zúčastnit. A za tímto základem, za tímto pozadím bych se odvážila eh, tvrdit, že integrace přenesením pravomocí se eh, mno, je aktuálnější než kdykoliv jindy, zejména nyní v době krize. A <clears throat> Jaká je tedy současná patologie eh, demokracie v Evropské unii? Za prvé, vzhledem k eh, nemožnosti občanů se eh, vyjadřovat a tím se snižuje jejich identita a role jakožto příslušníků národních společenství, to byla socioekonomická politická práva a na druhé straně, jakožto občané Unie, když volí zástupce do Evropského parlamentu, který byl stále více marginalizován, i když jeho postavení bylo vlastně posíleno Lisabonskou smlouvou stává se méně viditelným ve veřejné sféře a usiluje o obecné veřejné zájmy a specifické zájmy eh, zranitelných osob v volebních okrescích a je to také vynaložení prostředků daňových eh, poplatníků a eh, týká se to také zájmu nezaměstnaných. Položme si otázku, tyto metody převedení eh, pravomocí nebo decentralizace, co nám slibují eh, vzhledem k situace občanů poslouží jako nástroje nápravy některých těchto nedostatků, zejména těch nedostatků, které eh, vznikají z asymetrií, eh, z nedostatečné komunikace. A dovolte, abych i citovala jednoho z autorů, je to Tracy a Ní z Austrálie, kteří se podíleli na našem projektu RECON. Účelem té decentralizace je zabránit narušení eh, světa eh, veřejnosti, eh, vytvářet přístupy před tou decentralizovaní. Toto narušení s nímž jsme konfrontováni, je produktem aktivní manipulace vyjádřených preferencí tím, že se využívají politické strategie jako symbolická politika nebo jsou produktem eh, obecně skorumpované veřejné sféry. nástroje nápravy těchto patologických jevů zejména zapadají do nástrojů, které se v uplynulých 20 letech eh, rozvíjely, zejména v souvislosti eh, po nepřijetí ústavní smlouvy po referendu ve Francii a v Nizozemsku. Eh, byly prováděny různé experimenty a odzkoušení v praxi. Chtěla bych zmínit o třech oblastech. Eurobarometr se zabývá eh, zory, ale neposkytuje občanům potřebné informace aby mohli občané zaujmout sofistikovanější přístupy. Za druhé konference občanů v popředí stojí jednotlivec popředí celého toho procesu, ale důležitá je interakce mezi občany, aby <clears throat> byly poskytovány informace na příslušné úrovni a povedou ke koncensu eh, navzdory různým zájmům. A za třetí, eh, zastoupení v diskurzu, to je spornější a je to eh, specificky vytvořeno, aby se vytvářely názory a zkušenosti, které si dokonce odporují, jsou někdy i antagonistické a umožní vyjádřit postoj eh, veřejné i specifické veřejné sféry a povedou k takové situaci, kdy se lidé vyjadřují za takových podmínek, které bychom mohli označit za spravedlivé. Je tu nějaká roz... oblast působnosti, kde může EU působit v rámci Lisabonské smlouvy a využít v praxi takovýchto nástrojů? Metoda konventu může být jednou takovouto důležitou Eh, metodou je stejně jako eh, setkání mezi vládní konference. Já tu nehovořím eh, o nějaké o konkrétním konventu, který byl vytvořen po konferenci v Lakenu v roce 2002-2003 za předsednictví kterému předsedal Giscard d'Estaing. Bylo to eh, ta různá fóra, eh, která byla svolána poté, co tento konvent eh, neuspěl. A zabývali se zejména dopady poté, co návrh ústavní smlouvy byl již podepsán představiteli států a vlád a proč nebyla umožněna spravedlivá účast a zastoupení méně vzdělanějších a e, volebních obvodů a zástupců. Jedna kniha se zabývá střetem eura a zabývá se touto otázkou těmi dvěma konventy, které e, umožnili vytvoření elity. Jsou to tedy lidé, kteří <clears throat> cestují do Bruselu, ale neumožňuje to velkou účast eh, obyvatel, kteří se mnohdy seznámí pouze eh, s účinky rozhodnutí. Druhá výzva, a to je eh, posílení nevolených institucí. Hovořím zde o Evropské centrální bance, o evropském mechanismu stability a mohli bychom do toho zahrnout i Evropský soudní dvůr. Nevolené nevětšinové instituce jsou bezpodmínečně nutné, to bych chtěla jasně říci. Pro eh, hájení obecných zájmů volené většiny jí zájmy, kterých by se mohly dotknout určité dílčí zájmy. A nyní. Co tedy ty eh, poradní metody umožňují, abychom se vypořádali s tím dopadem, že ty se lidé na tyto instituce stále více dívají s určitým podezřením. Je to dáno tím, že omezují eh, suverenitu jednotlivých států, která je eh, vlastně takovým vzorcem pro evropskou úspěšnost. Po dvě století, alespoň do roku 51 po druhé světové válce. Jsou to demokratické autonomní suverenity. A nevolené instituce se tak dostaly do druhořadého postavení vzhledem k Eh, představitelům eh, volených v jednotlivých členských státech. Já se domnívám, že demokratické metody by mohly pomoci sloučit eh, vstupní a výstupní legitimitu, která je u těch nevolených institucí. Ráda bych zde představila já se domnívám, že to, co říkáte, je velice důležité, tak můžete pokračovat i po dosažení těch 15 minut. Je to eh, velice důležité, pokuste se to zestručnit. Děkuji. Tedy <clears throat> odpovědná suverenita eh, je podle terminologie eh, možná v rozporu, ale znamená to, že začlenuje závislé autonomní agentury, které potřebují příležitost, aby se odpovídali ze své činnosti, potřebují zdůvodňovat svá rozhodnutí. Například Mario Draghi, který navrhl, že navštíví spolkový sněm v Německu. Já se domnívám, že to by mohlo být i obdobně v Evropském parlamentu. To je tedy jeden typ eh, odpovědné autonomie. A autonomní suverenita se týká členských států. Myslím například eh, na Evropský semetr, eh, například ESM a ty eh, podmínky plnění programu v členských států. Colin Crouch řekl, že pouze Evropská unie se svým režimem boje proti krizim může zajistit demokratickou autonomii členských států. To bych ráda zdůraznila. A je třeba revidovat pojem národní suverenity, což by zahrnovalo i ten pojem odpovědnosti. Odpovědnosti, které kterou vy, eh, požaduje, aby eh, veškeré postupy <clears throat> se projednávaly na otevřeném fóru a ne, rozhodovali za zavřenými dveřmi. A třetí bod, který se týká patologických jevů eh, v rozšíření těch konfliktů, protože to má intenzivní dopady. Víme, že Evropská unie není sociálním státem, nestane se žádným nadnárodním útvarem sociálním státem, ale přesto činí rozhodnutí, která změní rozdělení a vyvážnost mezi eh, různými eh, skupinami a vrstvami evropské společnosti nástroj, jak se postavit a čelit této eh, výzvě, je využít demokratické postoj článek 9 Lisabonské smlouvy a smlouvy o fungování Evropské unie a je to horizontální sociální doložka a článku 9 je řečeno, EU musí vzít v potaz definici a provádění veškerých politických činností, včetně evropského e, semestru, bych řekla. Vyžaduje to propojit e, posíletí zaměstnanosti, zajištění sociální ochrany, boj proti sociálnímu vyloučení a zajištění vyšší úroveň vzdělávání, odborné přípravy a zajištění lidského zdraví. Podívejme se tedy na základ smluv, mám-li dostat odpovědnosti ESM a příslušné orgány při respektování veškerých programů, které byly dojednány se zeměmi, jako je Řecko. Vážení poslanci Evropského parlamentu, Eh, horizontální sociální doložka, obdobně jako konvent, ustanovení o konventu, eh, vycházejí z toho, že je třeba jednat, jsou třeba akce a pokud to tedy převedeme eh, na postup Evropského parlamentu, na nové orgány Evropské unie. Potom tyto metody jistě ne zvýší vzdálenost od evropských eh, občanů, ale spíše ji zkrátí. Chtěla bych to zhrnout. Využívání musíme eh, bojovat proti patologickým jevům, musíme se postarat o nápravu tím, že nejprve eh, rozvineme pracovní postupy a decentralizace také jako pracovní eh, metoda, jak eh, zajistit eh, zastoupení občanů v Evropském parlamentu a posílit postoj občanů. Za druhé, Europolis znamená také vytvářet infrastrukturu, která bude umožňovat odpovědné, suverénní členské státy a na druhé straně nevolené orgány a dále konference se zúčastněnými stranami, například v problémových zemích, pořádání takových slyšení se zúčastněnými stranami o socioekonomické politice může být určitá cesta pro posílení socioekonomické Evropy. Děkuji vám. Děkuji. Bylo to opravdu nesmírně zajímavé. Děkuji vám za toto nabídku a že na toto vystoupení. A nyní bych si dovolila dát slovo dalšímu řečníkovi a tím je doktor Andreas Gross, který je členem eh, eh, parlamentu ve Švýcarsku, členem eh, zástupce Švýcarska v Radě Evropy a tak dále. Máte slovo. Děkuji. Dámy a pánové, já musím za 15 minut udělat něco, co prakticky nejde. Já jsem eh, už slyšel tolik nedorozumění o přímé demokracii, že doufám, že to bude jenom takový úvod do diskuze. No, můžete dostat 20, říká paní předsedající. Dobrá, 20 minut. Takže já bych nejprve začal takovým příspěvkem k tomu, co se nazývá banalizací pojmů. To je příležitost upřesnit některé pojmy. Protože někdy máte pocit, že se nacházíme v nových orvelovských dobách, kdy všichni užívají stejný jazyk, ale každý to chápe jinak a nikdo nemá možnost vlastně porozumět všemu. Čili je, myslím, důležité abychom mluvili přesněji a zdroj definice kritéria, podle nichž měříme realitu a normy, se eh, začal rozvíjet po francouzské revoluci. Když se podíváme na tyto standardy a normy, Demokracie by měla být daleko víc než jenom vol, vol, volba. Měla by umožňovat lidem, aby byli svobodní a Teď jde o to, co je svoboda. Svoboda to není jenom možnost vybrat si Pepsi nebo Coca-Colu. Pe, e, svoboda je, prav, je stabilita a příležitost spolu s ostatními si nalézt svůj jaksi základ pro svůj život. Život by neměl být osudem. A eh, tak si říkám, kolik lidí vnímá dnes demokracii a polity, ve které žijí, jako příležitost nežít svůj život jako předem daný osud. Myslím, že jich není mnoho. A jeden z problémů je ten, že demokracie se omezuje na národní státy, ačkoliv skutečný vliv na každodenní život přichází z nadnárodních struktur. A jelikož demokracie je také podstatná, podstatný příslip je to příslip, že bude Eh, docházet ke spravedlivému rozdělování příležitostí v životě. Nicméně stát nemůže více přispět k spravedlivé dělbě životních příležitostí, takže potom vlastně celá politická struktura ztrácí eh, autonomii a nedochází k žádné kompenzaci na té mezinárodní úrovni. Čili v tom je hegemonie ekonomických sil, bez jakýchkoliv legitimních demokratických sil, které by to dokázaly vy, vyvážit, vyvážit rozdílné potřeby a zájmy a potřeby chudých, potřeby těch, kteří se nemohou vyjadřovat na trhu e, svojí ekonomickou silou. A v tomto smyslu bych eh, taky chtěl říci, že je tu určitý pojem násilí, který je daleko širší než běžný pojem násilí. Demokracie by měla představovat pravidla, práva a postupy tak, aby konflikty byly řešitelné bez násilí. A Máme tady další pojem, který musíme definovat, a to jsou konflikty. Konflikty a násilí to vede k velkým nedorozuměním, protože konflikty jsou prostředkem sociálního poznávání. Konflikty potřebujeme proto, abychom se eh, vzdělávali, abychom se dozvídali něco nového. Čili potřeba, aby konflikty byly pouze řešeny způsobem, který nepovede k násilí. A to si myslím, že je právě největší výzva. A v rámci této logice také eh, je to eh, chápáno ve francouzském pojmu citoyen, tedy občan na rozdíl od buržua, tedy ten měšťan a to je e, právě ten pojem demokracie, kdy jak si má být ten člověk svobodný a má mít možnost ovlivňovat základ svého života a způsob svého života. Nyní, když se dostáváme k přímé demokracii jako tématu, tak já bych to možná mohl ukázat na následujícím slajdu. Demokracie a už to dnes ráno zaznělo, je, my nechceme nahradit reprezentaci. Přímá demokracie ale doplňuje reprezentaci a zabraňuje tomu, aby reprezentace měla monopol. Přímá demokracie, a to je věc navíc, se týká témat a nikoli osob. Logika rozhodování a e, e, o, o věcech se naprosto liší od rozhodování o osobách. To je e, myšlenka třeba přímého vole, přímé volby předsedy komise, například to nemá nic společného s demokracií, to je pouze otázka rozšíření zastoupení nebo rozšíření volebního systému, ale s přímou demokracií to nemá nic společného. A Eh, pokud budete mít zájem, tak já to mohu vysvětlit ještě více dopodrobna. A zvláště panu Boncovi bych chtěl říci, že referendum není vůbec totéž, co plebiscit. V přímé demokracii vždy část lidí má právo vyzvat všechny lidi rozhodnout, nicméně vláda si může svobodně rozhodnout, jakou otázku předloží lidem. To je takzvaně plebiscit. Podle e, tradice Napoleona III. v polovině 19. století a to aplikovali diktátoři, aby získali eh, legitimitu, kterou neměli od parlamentu, ale nemá nic společného s přímou demokracií. A hlavní bod v tomto století přímá demokracie je příspěvkem k demokratizaci demokracie s vědomím, že to je nikdy nekončící proces. Nikdy nebudeme mít dokonalé demokracie, ale je to eh, snaha směrem k demokratizaci, k demokratizačnímu procesu. A asi nejpřesvědčivější, ale taky možná nejobtížnější je to, že dnes já mám pocit, že na politi- na politické straně máme rámec, který společnosti nedovoluje využít potenciál, které má občané, lidé se cítí politiky podceňováni. Když se podíváte na jednotlivce a na systém, tak můžeme říci, že dnešní způsob koncepce politiky v rámci s omezením národního státu, s eh, omezením se na, na zastoupení, na, s, s existencí těch nevolených orgánů, jak říkala předřečnice. To ukazuje podorganizovanost společnosti, eh, která by jinak mohla lépe využívat svůj potenciál. A to je jeden ze zdrojů zklamání a proto také někteří lidé se obrací zády k našemu způsobu dělání politiky. Jestliže jsem začal tímto, tak mohu nyní také se pustit do koncepčních otázek. Ale základní otázka o tom, co získáme z přímé demokracie, je to, jak ji nakoncipujeme. O to jde. Pan Schiller říkal, podobně jako mnozí dnes dopoledne, že e, špatně koncipovaná přímá demokracie je horší než cokoliv jiného to, vy ty procesy můžete diskreditovat, jestliže je nakoncipujete tak špatně, že je to, jak je to třeba v některých zemích nebo regionech. Ale pokud je to koncipováno takovým způsobem, že se lidé opravdu mohou sami vyjádřit, potom získáte přesně to, co Evropské unii chybí nejvíc. To je, myslím, ústřední bod toho, co já tady chci dnes obhajovat. A tady co je výčet některých E, e, aspektů. Samozřejmě legitimita, to je jasné. A v době, kdy je tolik problémů s výstupy, je potřeba také více vstupů. Eh, druhý bod, ten je možná trochu překvapivý, ale když vyzvete lidi, občany, aby se účastnili, aby se zapojili, tak oni se cítí být součástí něčeho většího a potom se totožní s tím systémem a současně také dochází k integraci té rozmanitosti. Nejlepší způsob, jak to vyřešit, je, jak říkal pan Direnmat, jeden ze dvou velkých autorů ve Švýcarsku ve 20. století, který říká, že Švýcaři, jak říkal Gerard dnes ráno, Švýcaři jsou jiní, oni nemají společnou historii, nemají společný jazyk, nemají společný osud, nemají společné náboženství. Jediná věc, kterou máme společnou a v čím se lišíme, jak říkal Dorenmat, je, a to je ten, je, že Švýcaři jsou rádi spolu a, to, a mají možnost každé čtyři měsíce diskutovat o svých rozdílnostech. A Rozhodnutí jsou činěna právě při respektování těchto rozdílností a umožňuje to lidem účastnit se tohoto rozhodovacího procesu a oni tím, jak si je, jsou stmelováni, protože ta diverzita je respektována a vždy máte nějakou eh, eh, jednotu, která je jaksi omezená na určité téma nebo nějaký časový úsek na, na určitou úroveň, ale je to jednota. Tím, že vyzveme lidi, aby se zapojili, tak dojde k velikému nárůstu diskusí, komunikace. Komunikace to je, je duší přímé demokracie. A v tomto smyslu vytváříte vlastně veřejno, veřejné sféry, ne jednu, ale tisíce, stovky tisíc veřejných sfér, kde se lidé setkávají, hovoří, jiní zase jim naslouchají a zapojují se. A to je největší vliv vlastně když jednáte o nějakých tématech, je to diskuse, která se týká určitého tématu, na rozdíl od jednání o osobách a volbě osob. Jak bylo řečeno v 19. století, kdy eh, bylo eh, ve Švýcarsku hnutí za přímou demokracii, kdy neexistovaly fotografie, televize, eh, kino, žádné veřejné vysílání, ale už tehdy bylo řečeno, nejtěžší téma pochopíme snáze, když se to projedná mezi lidmi, protože po volbách člověk nikdy neví, jestli to potom budou držet slovo. Takže ta e, přímá demokracie umožňuje právě zabývat se přímo tématy a nikoli lidmi. Další věc, která představuje určitý příspěvek k objasnění pojmu, je, že vytvoříte já jsem říkal, že tím získáte to, co nejvíce chybí, ale také to, co nejvíc potřebujete. A to jsou společenství. Vy společenství nevytvoříte, když lidi neaktivujete. Identita je důsledek společné akce, společného zapojení. Pasivně ztrácíte svou identitu a proto společenství, pokud jak společenství jsou výsledkem nějakého společné zkušenosti, společného jednání. Další bod je otázka Habemas ale e, co se týče realizace toho zapojení, té účasti, tak přitom vytváříte podmínky toho zapojení. Proces vytváří podmínky vlastního průběhu procesu a tudíž ten demoj, který postrádáte, získáte jedině tehdy, když to zkusíte. Čili učit se přímou demokracii nemůžete mimo, jako mimo vodu se nenaučíte plavat. Takže lidé Eh, kteří nejsou dostatečně informovaní, nemají dostatečné vědomosti a když je pozvete, aby se zapojili, tak oni ty vědomosti získají za pochodu a získají zájem. Ale když je necháte stranou, proč by je to mělo zajímat? A když vytváříte instituce, malý počet lidí může přimět všechny lidi něco rozhodnout, ale když vytvoříte proces, motivační proces, kdy každý má zájem na tom, aby jednal s každým, protože každý ví, že všichni budou rozhodovat. A to je základní věc, která představuje ten hlavní rozdíl mezi agendou iniciativ a skutečnými iniciativami, kdy malý počet lidí může vyprovokovat celonárodní nebo celoevropské rozhodnutí a tím to vlastně může společnosti jak si vnutit diskuzi, kterou si ty lidé nepřejí, nebo část společnosti si nepře. A e, takže to je e, podmínka, nikoli záruka změny, protože některé otázky budou vyloučeny a nikdy, jakmile budou vyloučeny, tak nedojde nikdy ke změně v daném tématu. Veřejné sféry získáte tehdy, kdy máte přimějete lidi k tomu, aby se zapojili. E, například v minulosti i v Irsku a v Dánsku, tam jako třeba e, se inspirovali tím, jak se rozhodovalo jinde a podobně, ale podstatné je, jestliže by probíhala diskuse na celoevropské úrovni, to nejde o to, že všichni koukají na stejnou televizi a ve stejn, na stejné noviny, ale ve všech televizích a ve všech novinách by prostě bylo více témat, e, více evropských témat. A nyní, když se podíváme na koncepci, Eh, je potřeba dávat veliký pozor na to, které aspekty té koncepce eh, eh, jsou potřeba tedy získat. Potřebujete v podstatě věnovat pozornost pěti centrálním ústředním věcem. Za prvé, ten vstup, ten, ta, ta ta, ta brána, kterou musíte projít, abyste nastartovali ten proces, nesmí představovat víc než 3%. V kantonu Curych, eh, což je okrsek, kde já působím, tam je to méně než 1%, ale to je extrém. V Kalifornii je to 5%, takže někde mezi tím, ale ne víc než 5%. Proč je to proto? jak už tady říkal pan Pons, jestliže máte nástroj, kde jenom mocní lidé jej mohou využít, pak ztrácíte krásu celého nástroje. Ten nástroj vzniknul za francouzské revoluce a později byl rozvinutý v některých zemích proto, aby došlo k mocným změnám a proto, aby se omezila moc mocných, ale jestliže ten nástroj je použitelný i pro ty, kteří nejsou mocní a mají uh, možnost, někdy nemají privilegium moci, ale mohou využít tento nástroj jako protiváhu. A samozřejmě držitelé moci si nepřejí, abyste toto používali. Ti si nepřejí přímou demokracii. Ale jakmile učiníte krok, tak ti, kteří dnes mají příliš mnoho moci, se začnou bát, že ztratí všechnu svoji moc, jestliže se o svou moc nepodělí. A když ji mají příliš mnoho, tak pak vy ji od nich získáte. A oni se ji snaží udržet právě pasivací lidí. Další věc, to se lze poučit od Italů, ale celá výmarská historie a to je minimální Eh, participace eh, a to je výzva nekomunikovat, nepřesvědčovat, protože víte, že když o něčem lidé neslyší, když s nimi o tom nekomunikujete, pak vyhrajete. To je jako ve fotbale. Když uděláte faul, dostanete, eh, dostanete gól. Čili to je teorie toho systému. Jakmile in, implementujete věci, které jsou proti tomu základnímu konceptu, pak dochází k dysfunkci a proto v Itálii je mnoho lidí tak zklamaných. Dnes ráno jsme slyšeli, že polovinu rozhodnutí, polovina rozhodnutí není platná, protože přes to, že protože Berlusconi jim říká, aby na žádná referenda nechodili, jak sedí doma a pak nemají ani 50% účasti. Um, pak jsou méně známé třeba pojmy, ale když dá se to um, Eh, dá se vypozorovat, že je mezi přímou a nepřímou demokracií musí být eh, určité rozhraní a musí tam docházet ke spolupráci a interakci a nikolik antagonismu. Třeba švýcarské kantony našly nejlepší symetrii některé. Když parlament přijme zákon, občané jsou vyzváni nejenom k tomu říci ano nebo ne, ale mohou udělat i protinávrh přes 100 let má eh, jak si každý eh, eh, kanton možnost udělat proti návrh a, každý, a občané si mohou vybrat ze tří možností, nejenom tak nebo tak a a mohou tedy říci, čemu dávají přednost, jestliže obě alternativy dostanou většinou. A e, oboje je to velice podceňované, ale ono je také u přímé demokracie mít otázku ekonomického času. Je potřeba, čím je třeba něco udělat rychleji, tím je to exkluzivnější. Má-li to být inkluzivní, aby se zapojilo co nejvíc lidí, tak je potřeba ubránit určitý časový aspekt. Přímá demokracie není fast food, to není, toto je jaksi běh na tři, na čtyři roky, je to proces dlouhodobý. A to je čas, který potřebujete pro to, abyste obhájili Ehm, to třeba téma, aby byli všichni zapojeni, aby byla tam ta inkluzivnost. A i ti, kteří ráno obhajovali tento instrument, eh, vidíš, je to jasné, jaký bude výsledek, ale jestliže vyzvete lidi, aby se zapojili do určitého procesu, tak oni změní svoji mentalitu, oni si to, oni si to třeba rozmyslí, oni třeba změní názor, takže vy na začátku nemůžete vědět, jaké bude jejich rozhodnutí, protože je to prostě proces. A poslední věc, kde se můžeme poučit více a je to na velmi důležité na evropské úrovni, je důležité, aby tedy byla pravidla zpravidla spravedlivá a aby poskytovala příležitosti. Na evropské úrovni potřebujete třeba vouchery, nevím, na tlumočení, na, na výlety, na cesty, na, na eh, to, eh, prostě, aby i chudé organizace mohly využít eh, nástroje, které jinak mohou využít využívat pouze ti privilegovaní. Takže děkuji, já jsem se snažil během 20 minut shrnout to, co většinou vysvětluji půl roku, ale kdybyste chtěli, tak v rámci diskuze potom to můžu více rozvést. Děkuji. Give us a chance. Určitě. Pouze nám musíte eh, poskytnout příležitost, abychom kladli otázky. A pro nás, pro všechny, to bylo tak inspirující, že nepochybně budou uh, otázky a komentáře nejen od nás, ale uh, vítám ta, tady také pana kolegu Pronce a další kolegy, uh, pan předseda výboru pro ústavní záležitosti Kasíny musel odjet do Paříže a ani někteří další kolegové se nemohli zúčastnit. Nejprve o tom budeme přemýšlet a já vyzvu dalšího řečníka, je to paní doktorka Nadia Brown-Binder. Velmi vás vítáme. Když to budete mít na 20 minut, tak to bude v pořádku, protože eh, chceme všem poskytnout stejné šance. Eh, velmi eh, děkuji také dopoledním panelistům, kteří jsou tu mezi námi a poslouchají nás. Děkuji, paní předsedkyně, dámy a pánové. Je mi pro mě velkou ctí, že jsem tu dnes mezi vámi. Děkuji vám za pozvání. Dříve než začnu s referátem, řeknu, Eh, dvě věty o sobě. Jsem Švýcarská a deset let jsem pracovala co by eh, právnička ve švýcarské spolkové kanceláři. Eh, zodpovídala jsem především za realizaci iniciativ a referent a za organizaci všelidového hlasování. Již rok žiju v Německu a pracuji na univerzitě ve Špajeru jako vědecká pracovnice. Slyšeli jsme, že klasickými nástroji přímé demokracie eh, jsou tedy iniciativa a referendum. Nemá smysl, abych eh, o tom blíže hovořila. Důležité je také eh, včelidové hlasování. Všechny tyto nástroje přímé demokracie se vyskytují ve státním kontextu, především ve Švýcarsku. Nezávisle na kategoriích státu, se tyto nástroje používají také v rámci Evropské unie. Samozřejmě, a je velmi důležité to zdůraznit, mohou státní eh, nástroje eh, nemohou být eh, národní nástroje jen tak aplikovány na nadnárodní úrovni, je nutno je nejprve přizpůsobit. Nicméně si myslím, že zkušenost tady může poskytnout velmi důležité impulzy. Ráda bych vám na příkladu tří etap, eh, které eh, jsou ze kterých se skládá švýcarský proces, ukázat, co to znamená žít eh, v zemi, pracovat v zemi, která praktikuje přímou demokracii. Budu se přitom soustředit na zkušenost, kterou jsem nazbírala, když jsem eh, se tady starala o organizaci iniciativ a referent. Prvním příkladem je podávání fakultativního referenda. Co se v takovém případě stane? Pokud se zvíráte ve Švýcarsku 50 tisíc ověřených podpisů a pokud je podáte, můžete požadovat eh, fakultativní referendum tedy lidové hlasování o nějakém zákoně. Co se stane s těmi podes, podpisy, které byly odevzdaly? Spolková kancelář je spočítá, prověří. Prověřování se týká dvou hlavních aspektů. Za prvé se kontroluje, jestli obce, to znamená komunální instituce, odvedly svoji práci správně, protože obec musí potvrdit každý podpis, musí tedy potvrdit, že skutečně eh, daná osoba je oprávněná a že je to podpis dané podpis, osoby. To znamená, že se snažíme zabránit tomu, aby jedna osoba podepisovala jednu žádost dvakrát. Druhý krok té kontroly v rámci spolkové kanceláře se týká eh, druhé dimenze a sice se ověřuje, jestli daná osoba není Eh, podepsána ve dvou různých obcích. Může se totiž stát, že během lhuty pro sezbírávání podpisů změní nějaká osoba svoje bydliště, to znamená, že daná obec už nemůže zjistit, jestli eh, daná obec už nemůže zjistit, jestli daná osoba není podepsána ve dvou eh, obcích. Proto je potřeba dvoustupňová kontrola. Potom po této kontrole se podpisy ještě jednou spočítají, některé podpisy už nejsou uznány jako platné ale může se stát, že e, někdy je to velmi těsné, že například to je o sedm podpisů méně. Potom byste potřebovali ještě jedno nezávislé sčítání e, podpisů, ale to se děje jen velmi zřídka. Prověřování sčítání je jedním z nejtěžších úkolů v akci. E, v praxi je to většinou spjato s náročnými časovými postupy často se stává, že eh, celá ta akce, celé to sčítání a prověřování se děje během jednoho víkendu. Souvisí to s tím, že u toho fakultativního referenda eh, se může konat všelidové hlasování a to všelidové hlasování může vést k tomu, že daný zákon nemůže vstoupit v platnost. A tato nejistá situace, ta nejistá právní situace by měla být co možná nejrychleji vyřešena. Druhý příklad, který chci uvést, se týká začátku eh, iniciativy, lidové iniciativy. Ve Švýcarsku jde o to, že se můžete dožadovat změny doplnění ústavy, anebo se může jednat o eh, nějaký konkrétní, přesně formulovaný text, který chcete do ústavy včlenit. I v tomto případě jde především o to, aby byly správně zvládnuty administrativní činnosti ze strany úřadu. Text iniciativy se samozřejmě eh, ten samozřejmě sepisuje autor iniciativy, ne úřady. V každém případě je potřeba ho přeložit do všech úředních jazyků a o to se postará spolková kancelář. Ty oficiální překlady jsou důležité proto, že pokud by ta iniciativa byla úspěšná, vedlo by to k tomu, že by ten text iniciativy byl jedna ku jedné eh, včleněn do ústavy, stal by se právním a platným textem. A všechny jazyky mají stejnou platnost, to znamená, že je potřeba, aby ty úřední jazyky byly stejné, aby tady nebyl žádný prostor pro interpretaci, aby tady nebyly rozdíly mezi německou a francouzskou eh, verzí. Formulace in, textu iniciativy, jak už jsem řekla, je věcí e, autora iniciativy, ne úřadů V praxi je tomu ale často tak, že ti, kteří eh, jsou autory iniciativy, nejsou někdy schopni formulovat hotový text. Mají dobrý nápad, ale pokud jde o konkrétní formulaci, jsou najednou nejistí, nevědí, jak to mají formulovat, protože to skutečně má být článek, eh, který se stane součástí ústavy a ti lidé najednou nevědí, jak přesně to mají formulovat. Často se eh, tedy stává, že autoři iniciativ chodí do úřad, na úřady a ptají se, jestli by jim úřady nemohly pomoci. To je velmi velmi ožahavá situace, orgány, a o tom jsem pevně přesvědčena, by neměly nic doporučovat, byť by to bylo čistě neutrální doporučení. Nesmí se v žádném okamžiku vzbudit dojem, že orgány, úřady se eh, nějakým způsobem vměšovali do formulování textu iniciativy. Naopak eh, orgán samozřejmě může se postarat o formální stránku věci, poradit například, jestli ten eh, článek ústavy má být očíslován arabskými nebo římskými číslicemi, tak tyto čistě formální záležitosti může ten úřad poradit, ale obsahové věcné záležitosti ten úřad eh, řešit nesmí. Vedle textu iniciativy je potřeba získat pro iniciativu také nějaký název. To je velmi důležité a někdy velmi ožehavé, protože ve Švýcarsku je to tak, že když dojde k referendu, tak ten titul iniciativy se jedna ku jedné dostane do té otázky, která je předmětem referenda. To znamená, že eh, to bude skutečně v centru zájmu. I tady ten, ten název a obsah názvu určuje autor iniciativu, ne orgán. Nicméně orgán musí zkontrolovat, jestli ten titul není zavádějící, jestli to není název, který by obsahoval nějaký, nějakou reklamu pro osobu Eh, nebo nějakou další komerční reklamu. Nesmí to být žádná skrytá reklama, eh, která by byla prováděna právě prostřednictvím takovéto iniciativy. A kromě toho orgán eh, prověří, jestli ten název není zaměnitelný s nějakými jinými iniciativami, které, které již existují. To znamená, že až dojde k realizaci té iniciativy, mělo by být naprosto jasné, o co se jedná. Tato čtyři kritéria, která jsem právě uvedla, se týkají titulu názvu iniciativy. Spolková kancelář to prověří v rámci předběžného prověřování, eh, tak aby to bylo v pořádku. Výbor spolkové kanceláři podá prohlášení, které podepíšou všichni členové výboru a jde tedy o to, že členové výboru závazně patří do výboru, že jsou závazně jeho členy a pozdější změny nejsou možné. Může se totiž stát, že když eh, je ta iniciativa úspěšná, eh, nebo když později dojde eh, k nějakému vývoji, tak eh, se může ten výbor rozhodnout, že tu iniciativu ještě stáhne a o tom je potřeba rozhodnout eh, věč, většinovým rozhodnutím v rámci výboru. To jsou tedy kroky, který, které spolková kancelář musí prověřit ještě před samotným začátkem iniciativy. Potom je sepsáno místo přícežné prohlášení ve všech úředních jazycích, je to zveřejněno v úředním věstníku společně s iniciativou a to je také e, začátek sběru podpisu. Dostávám se ke třetímu příkladu, který jsem vám tu chtěla uvést a sice půjde o přípravu referenda. I v tomto ohledu mají orgány velmi důležitou roli. Jde především o to, aby e, osoby, které jsou oprávněny hlasovat, byly o konání referenda informováni. Eh, už jsme slyšeli, že informace je zcela centrální věc, musí být vyvážená, věcná, dobře vyvážená, eh, srozumitelná a musí, se, musí tedy umožnit eh, občanům vytvořit si názor a rozhodnout se. Ale ještě jednou zdůrazňuji, že se musí jednat o věcnou objektivní informaci, v žádném případě se nesmí jednat o nějakou propagační činnost. Ve Švýcarsku se za tímto účelem vydávají vysvětlování referenda. Eh, konkrétně to vysvětlení vydává vláda, spolková rada. Pomáhá jí v tom spolková kancelář a také experti z různých ministerstev. Tyto vysvětlivky mají ve Švýcarsku velký význam, jsou velmi respektovány, to souvisí s tím, že vysvětlivky jsou vydávány vládou a vláda se skládá z mnoha nebo z několika velkých stran a e, můžete si být u každého tématu jistí, že ne všichni zastávají jeden názor. To znamená, že všechny strany, které jsou zastoupeny ve vládě, mají zájem na tom, aby jejich stanovisko bylo včleněno do těch vysvětlivek. Dalším aspektem e, který je velmi důležitý pro akceptanci těch vysvětlivek, je to, že eh, autor iniciativy a výbor mají dostatek prostoru pro to, aby do toho vtělili svoje vlastní argumenty svými slovy, která nejsou nikterak cenzurována. A nyní se dostávám k závěru. Na základě toho, co jsem právě řekla, na základě praxe se podle mého názoru eh, dají vyvodit čtyři doporučení pro vytvoření nutné infrastruktury pro doprovázení a organizaci procesu v rámci přímé demokracie, a to i na úrovni Evropské unie. Začnu od házkou informací tak aby se zajistila eh, vyvážená, věcná a stručná informace, je potřeba při referendu vytvořit nezávislý orgán. Já si myslím, že případ eh, Švýcarska je velmi příznačný. Tam eh, je to ve většině případů eh, spolkový, spolková rada, eh, vláda. Samozřejmě, že to se nedá aplikovat úplně stoprocentně jedna ku jedné, ale může se použít například i systém, který je platný Eh, v Irsku. Takováto komise pro referendum se musí nejprve eh, snažit o to, aby to téma bylo srozumitelně zpracováno, aby například byla zveřejněna srozumitelná příručka o tom hlasování. A kromě toho je potřeba stejným způsobem zohledňovat argumenty pro i proti. Druhou, druhým úkolem takovéto komise je to, že se musí postarat o co možná nejširší účast v hlasování, musí se snažit o osvětu, informovat občany o tom, že se to hlasování vůbec koná, musí informovat o tom, jak se koná, kdo se ho může účastnit a musí také provádět cílená opatření, tak aby do toho byly zapojeny nejrůznější skupiny obyvatelstva. A nyní se pojďme podívat na složení takovéto komise. E, existují návrhy podle nichž by tato komise mohla být zvolena parlamentem na návrh ombudsmana. Potom by o složení komise rozhodl ombudsman a předsedou by mohl být například nějaký bývalý soudce Evropského soudního dvora. Druhé doporučení. Vedle komise pro referendum, která je zvolána ad hoc, Eh, je tu ještě orgán, který eh, je stálý a který provádí koordinaci a je také poradním eh, orgánem. Já si myslím, že pokud byste chtěli zavést fakultativní referenda, tak je velmi důležité, abyste vytvořili instituci, která bude mít k dispozici potřebné zdroje, tak aby mohla dopro, pro, pomáhat těm výborům pro referenda, aby tedy prováděla formální kontrolu a také například pomáhala s překladem textů. Takováto instituce, takovýto orgán by musela mít velkou důvěru mezi občany, mezi veřejností a kromě toho by se musela eh, zdržet jakýkoliv do, jakýchkoliv doporučení. Nemůže se totiž stát, že by ten výbor pro iniciativu byl nějak ovlivněn. Zároveň by takovýto orgán měl být součástí organizace, eh, ale zároveň by měl být nezávislý, politicky nezávislý a z obsahového hlediska by měl, neměl být vázán nějakými příkazy a pokyny. Já si myslím, že takováto permanentní funkce, eh, takovou tu permanentní funkce by mohla nejsnáze plnit Evropská komise. Třetí bod, třetí doporučení. Domnívám se, že je potřeba také dobře fungující, dobře spolupracující a spolehlivá infrastruktura pro kontrolu podpisů. U nástrojů přímé demokracie jde v podstatě o legislativu a podle mě takováto legislativa vyžaduje vysokou legitimaci. To znamená, že musíme potvrdit, že se toho budou účastnit pouze osoby, které skutečně mají oprávnění se iniciativy nebo referenda účastnit. Kromě toho musíme zajistit, že se jedna osoba nebude účastnit vícekrát. Dostávám se k poslednímu bodu. Zkušenosti ukazují, že referenda a iniciativy v sobě skrývají obrovský potenciál politický potenciál, to je jasné. Pokud se e, na to podíváme s odstupem, tak je jasné, že když pracujete na úřadě, která, který se zabývá organizací iniciativ a referent, tak eh, se tu velmi často objevují pokusy o manipulaci nebo ovlivňování například procesu sčítání hlasů. Je potřeba se nějak obrnit proti těmto pokusům o manipulaci a to jak eh, na technické, tak na právnické úrovni. Právnicky jde především o to, aby eh, tady byla sankce pro případ, že se eh, objeví pokus to nějak zkreslit. Pokud jde o organizační technické požadavky, tak je třeba myslet například na to, že seznam podpisů musí být někde uschován a že místo kontroly a sčítání hlasů je tajné. Na tomto místě bych ráda svůj příspěvek schrnula. Moje doporučení zní tak, že e, Komise pro referendum, svolaná ad hoc, by se měla postarat o vyváženou a věcnou informaci ještě před referendem, referendem je potřeba kromě toho ještě instituci, která bude provádět koordinaci a stane se poradním orgánem. Je potřeba také funkční a spolehlivá infrastruktura pro kontrolu podpisů a konečně právní a organizační předpoklady pro to, aby se eh, iniciativy a referenda nesetkaly s manipulací jakéhokoliv druhu. Velice vám děkuji za pozornost. Velice vám děkuji. Musím říct, že všechny tři prezentace byly skvělé. Chtěla bych vám všem poděkovat a ráda bych zahájila náš dialog, prostor pro otázky. Nejprve bych se chtěla zeptat svých kolegů, poslanců Evropského parlamentu, jestli mají nějaké připomínky nebo otázky. Pan Bronz. Jistě máte slovo a já bych vás chtěla znovu přivítat. Já se nechci pouštět do dialogu, ale já jsem vlastně nepopisovala referenda kontrolované eh, dialogem jako prostředek přímé demokracie. Já jsem o nich hovořil jako o nedemokratických a hovořil jsem o souvislosti se slyšením o demokracii. Chtěl bych tedy rozpílit toto nedorozumění. Jedna věc, která byla velice zajímavá a doufám, že vás nebudu špatně citovat. Svoboda vést diskuzi nezaručuje změnu, ale nepřítomnost svobody vzhledem eh, k nastavení těch otázek může zabránit změně. Něco v tomto smyslu. Tak zdá se, že by to bylo kritické, protože by to znemožnilo iniciativy občanů a také přímou demokracii. Zdá se, že by to znemožnilo eh, iniciativy občanů z různých důvodů, jak jsme o nich eh, slyšeli dopoledne, že nejsou v s evropskými hodnotami a nebo eh, slova pana Ševkoviče, že jsou proti zájmu Evropské unie. Závěrem připomínka nebo spíše otázka na paní doktorku braun binderovou vzhledem k nutnosti dát dohromady 50 tisíc podpisů. Domnívám se, že většina organizátorů eh, to zpřístupní, že to zajistí, protože je nutné mít těch 50 tisíc osob podpisů. Mě by zajímalo, jaké je procentu tedy těch, které jsou neplatné. Tak to je prozatím vše, co bych k tomu chtěla říci. Děkuji vám. Karel Hefner má slovo. Srdečně vám děkuji, paní předsedkyně, a milí experti. Já bych rád položil několik otázek. První navazuje na referátu doktorky Ulriky Líbertové. Já jsem opravdu velice rád, že se účastníte tohoto panelu s protagonisty přímé demokracie a že jste zvedla lajku eh, rozhodující demokracie. Jak to mám říct si? že se musíme podívat na celé instrumentárium, když zvažujeme, co je vhodné v současné situaci a pro budoucnost eh, pro Evropskou unii. A také bych se rád zeptal, zda mezi sebou, o tom můžete jednat, nebo máte eh, spojovací eh, body, nebo hraje, eh, žijete na odlišných planetách a jenom na sebe máváte, protože rozhodovací a přijímá demokracie, vylučuje se to, nebo by se mohli vzájemně doplňovat, jak si vzpomínám na první zkušenost, s přímou demokracií. Krátce se o tom zmíním. Já jsem se zasazoval o přímou demokracii v Německu, ale tenkrát jsme neměli ještě tolik zkušeností a byl jsem pozván na diskuzi časopisu, který dnes už neexistuje. Bylo to jednání s kolegou, který hrál velkou roli eh, v občanském hnutí v Německu a byl to velký spor. Bylo řečeno, máme tady velice živoucí společnost, celou řadu iniciativ, nových sociálních hnutí a teď přišel Hefner a chce to vtěsnat do právního rámce. A co se stane? Tím utlumí všechny iniciativy, protože je bude tlačit do určitých kolejí. Iniciativa, eh, žádost eh, odslyšení a rozhodování. Já jsem to zažil. E, zajel jsem tam a celé tři týdny jsem pomáhal v tom boji před hlasování v Rakousku, e, kdy šlo o e, atomovou elektrárnu v Cventendorfu a bylo zajímavé, že právě tím referendem, právě protože bylo předem oznámeno a umožněno, vzniklo mnohem více sociálních hnutí, než eh, kolik bylo známo v rakouských dějinách. Všude vznikaly skupiny, divadelní skupiny a jednali o tom. Eh, skoro nebylo možné vystoupit z vlaku, aniž bychom eh, potkali někoho, kdo nepořádal nějakou akci s letáky a podobně. Měl jsem dojem, že jsme neměli nikdy více poradních aktivit, eh, když lidé eh, nevědí, jak to rozhodnutí dopadne. Proto tu jsou dva prvky, které patří k sobě a které se doplňují, tak se to může připravovat. A mám ještě jednu otázku, kterou bych chtěla položit Andreasu Grosovi i Nadě Brown-Binderové. Paní Pinderová jste ukázala v tomto procesu a je to pro nás velice užitečné, že jednotlivé eh, kroky a prvky máme zohlednit a Andreas Kraus se dotkl té důležité otázky. Já bych se chtěl zeptat, jak by mohlo vypadat takové evropské referendum? Máte nějakou představu, eh, jak by mělo být rozsáhlé? řádové veličiny, máte nějaké představy o lhůtách a o většinových poměrech. Je to něco úplně jiného, než když to jsou referenda e, v rámci národního státu nebo kantonu a zejména když jde o ústavní záležitosti kdy to není jenom otázka, zda je to přijato na úrovni EU, ale jde také o otázku, zda to platí e, za schválené i v národním státu. Mohli byste nám, prosím, pomoci s tím, že předložíte nějaké návrhy? Dobře. Můžeme to uzavřít. Já sice mám také nějaké otázky ale věřím, že už máte připravené odpovědi. Ty otázky byly na vás na všechny, takže zleva doprava. Byla to otázka, zda můžeme mezi sebou hovořit e, zastánci přímé demokracie a zastánci poradní demokracie. Jistě ano, tady se to překrývá a komunikace tu je z mého pohledu pro postupy a procesy přímé eh, demokracie, abychom posílili demokratickou legitimitu, potřebujeme opatření infrastruktury, které eh, posilují a zajišťují eh, tu poradní část otevřené procesy, k nímž mají všichni otevřený přístup, kteří se chtějí vyjádřit. Transparentnost, poskytování informací, to bylo velice zajímavé, co se říkala. Toto je problémem v případě ratifikací eh, při referendech v EU a tedy eh, při referendech o ratifikacích. A vy řídíte tedy celý proces, jaké jsou eh, problémy na národní úrovni a potom na evropské úrovni. Potřebujeme více povědomí, sofistikovanější eh, pravidla, nástroje, potřebujeme strukturovanou komunikaci s eh, veřejností ve smyslu eh, mini a, a veřejnosti. A zda je nakonec třeba svolat referendum jistě může působit jako jasný impuls pro eh, lidi, aby se zúčastnili. Například eh, Stuttgart 21 to vedlo k obrovské polarizaci a to nebylo samozřejmě povinné referendum, mělo pouze dobrovolný charakter a zemská vláda učinila konečné rozhodnutí, nicméně se domnívám, že je to určitý rozsah těch poradních metod, který je širší, je určitým předpokladem pro demokratické procesy, ale sahá ještě dále. Takže já bych chtěla, aby se ty poradní metody začlenily do procesu reprezentace. Je to eh, nepřetržitý proces a prémách máme eh, takový bod, který, informační bod, který využíváme pro eh, živé debaty s poslanci nebo s členy místního zastupitelstva eh, a jejich, využíváme jejich kontaktů s Bruselem a eh, zástupce regionálních stran. A bylo by velice zajímavé to propojit se skutečným rozhodováním. Poslanci toho někdy eh, využívají, když chtějí otestovat postoje k určitým otázkám nebo když chtějí ventilovat určité otázky. Perhaps, eh, tak nejprve možná poznámku na adresu pana Bronsna. Já, vám, já jsem moc rád, že jste mě dobře pochopil. Já jsem se právě snažil dokázat, že moc prosadit diskusy je veliká moc. Jsou lidé, kteří si myslí, že se musí hned rozhodovat a podceňují diskusy její hodnotu jako takovou. A já jsem právě chtěl zdůraznit, že bez diskuze nedojde ke změně. E, diskuze negarantuje změnu, ale je to podmínka pro eventuální změnu. A proto, abychom mohli ovlivnit nebo to, co si běžní lidé v kuchyni, v metru, na pracovišti, pro, pro, o čem hovoří, to, to ovlivnit, to je veliká moc. A jestliže e, e, se ta diskuse rozšíří exponenciálním způsobem, to je, to je e, jaksi ústřední bod našeho tématu. A když se zamyslíte nad tím, co je spravedlnost, nebo pan Hefner to říkal ráno, třeba dnes jeden z velkých problémů každé společnosti je, že příliš mnoho lidí si myslí, že jim nikdo nenaslouchá. A svoboda to není jenom právo říci, co chcete, ale také, aby vám někdo naslouchal, když říkáte, co si myslíte. A to je to, co chybí právě lidem. To je naprosto klíčový problém, když se ptáte lidí, proč jsou tak naštvaní. Oni prostě mají pocit, že je nikdo neposlouchá. A to je dimenze, která je vlastně jádrem tohoto našeho tématu. Je to nástroj, který potřebujeme. A to není jenom moderní, to jsou přesně slova, která zazněla v 19. století ve Švýcarsku i ve Spojených státech ze strany právě lidí, kteří chtěli prosadit tato práva proti těm, a to je zase dnes velmi moderní, zvlášť v tomto parlamentu, že pro, problémy lidí jsou tak závažné, že je nemůžete nechat na nich. A liberálové e, i na levici e, vlastně e, jsou vlastně na stejné lodi. A Verstandene direkte Demokratie ist eine Million. Přímá demokracie taková, takový milionový úkol poradenství. Jak už jsem řekl, Komunikativní moc je rozhodující bod eh, přímé demokracie, nicméně v teorii eh, poradní demokracie eh, existují dva různé body. Existuje jednak ten komunikační proces a v tomto smyslu to se takovýto proces v přímé demokracii odehrává milionkrát, anebo jsou tu jiní lidé, kteří to chtějí omezit na nějaký výsek obyvatelstva, na nějaký reprezentativní výsek obyvatelstva. Eh, tito lidé, tato skupina lidí by potom eh, mluvila za ostatní. A pokud bychom to teoreticky spochybnili, tak eh, zjistíme, že to je v podstatě speciální forma reprezentování, anebo zaplatíme reprezentativní vzorek lidí na dva týdny a to se často eh, zneužívá. To znamená, že eh, přímá demokracie může být zneužita. Například Tony Blair ji celá léta zneužíval. To znamená, že každou myšlenku dříve, než se dostala do parlamentu, eh, testoval v takovýchto skupinách lidí. A to není nic, co by nás osvobozovalo, ale je to zdokonalení moci, je to dovedení moci k dokonalosti. To znamená, že my nemůžeme takovéto věci prodávat a prezentovat jako demokratizaci. My chceme, aby se to týkalo všech lidí, ne pouze těch, kteří budou vybráni. Svobodní měli být všichni, neměli by být eh, svobodní jménem někoho nebo, nebo na místo někoho. Já samozřejmě souhlasím s tím, že je potřeba do toho zapojit moderní technologie, moderní techniku, eh, ale ta moderní technika musí být příspěvkem, nesmí to nahradit. My jsme takovouto diskuzi eh, vedli již před 15-20 lety. ještě dříve než Fiškin a další o tom napsali svoje díla. Není to tedy náhrada, ale mohl by to být komplementární prvek. A nyní evropské referendum. K tomu bychom potřebovali nějaké zadání, potom bychom zcela jasně řekli, jak by to mohlo vypadat, ale v každém případě existuje prv, existují prvky, na které bychom si museli dát zvláštní pozor. Například nesmí to být moc podpisů. Ten počet požadovaných podpisů nesmí být příliš vysoký, ale ty podpisy by měly být z různých zemí. Já vím, že je to náročné, ale i to je rámcová podmínka, eh, kterou eh, bychom museli zavést, abychom zabránili nacionalizaci. A to především tehdy, eh, pokud se tady bude pracovat příliš jednostranně s voucher. To znamená, že by se vytvářely skupiny obyvatel, které by potom někdo mohl eh, zneužívat, ať už by to byli ochránci čehokoliv. To znamená, že eh, by to bylo málo lidí, ne 10 nebo 20 ale bylo by to časově velmi náročné. náročné. Je to čtyřpětiletý proces. Především v Evropě, na evropské úrovni, protože tady by to všechno vznikalo nové, nově. Není tady ještě vytvořena kultura referenda. Kromě toho je potřeba, aby parlament, komise, vlády, všichni aktéři měli dostatek času na to, aby si eh, zvykli na to, eh, co by to znamenalo. Aby aby zabránili těm negativním vedlejším důsledkům. důsledkům. Pan Kircher má pravdu, že musíme zabránit tomu, aby eh, tady někdo byl ovlivňován při rozhodování. A když chcete zabránit tomu ovlivňování, tak musíte eh, všechno velmi dobře promyslet. Je to časově náročné. To je samozřejmě protiklad eh, kalifornské reality. Tam je to všechno velmi rychle, ale neděje se nic, kromě velké bitvy v televizi. Další bod. Většina, která je požadována. Tady potřebujeme rozlišovat mezi ústavní a zákonnou rovinou, protože na zákonné úrovni mm, můžeme říci, že potřebujeme většinu eh, malých států, ku příkladu. Nicméně, pokud by šlo o ústavu, a já bych tady skutečně rád rozlišoval mezi ústavou a smlouvou, tak eh, pokud jde o ústavu, tak je to velmi ožehové téma, ale pokud jde o demokracii, tak bychom eh, měli mluvit zároveň i o ústavě. A v případě ústavy by mělo být naprosto jasné, že občané eh, s tím musí souhlasit. Nemůže to být 440-stránkový text, kterému nikdo nerozumí, protože v Dánsku zkrátka eh, rozdali tento text, ne pouze nějakou brožurku ze Švýcarska se můžeme poučit v tom smyslu, že pokud e, lidé dostanou k rozhodování něco, čemu nerozumí, tak je nejpravděpodobnější, že řeknou ne. To znamená, že my to musíme zjednodušit tak, aby to bylo e, srozumitelné, aby to bylo pokud možno stručné, protože víme, že pokud lidé nebudou jasně vědět, o co jde, pokud to nebude formulováno srozumitelně, tak nemáme šanci přesvědčit lidi o tom, že by měli říci ano. Velká otázka zní, jestli můžeme přímou demokracii nějak vtělit do smlouvy. Pokud ano, tak je otázka, a je jasné, že o této otázce by se také mělo rozhodovat v rámci přímé demokracie. A k tomu je potřeba také většinové rozhodnutí. Samozřejmě, že ve Švýcarsku je zvláštní způsob, jak se toto všechno eh, zvládá, jak eh, tedy je možno dosáhnout té většiny. My jsme to Eh, do, odkoukali od Američanů. Musíme si uvědomit, že podobné je to v Lucembursku nebo v eh, Maltě, na Maltě. Eh, v každém případě se na to musíme ještě podívat. Například Zurich a Bern mají stejný počet hlasů, hlasu jako kanton Uri, byť jsou mnohem větší. Zkrátka menší jednotky mají v takovémto systému výhodu, ale to je princip té e, přímé demokracie a my se musíme postarat o to, aby skutečně i ti mě, malí do toho mohli hovořit, aby to nezneužívali pouze velcí. Děkuji. Um, ich nehme kurz Stellung zuerst zu der Frage. Zaujmu krátké stanovisko k otázce pana Bronce, co se týče procenta neplatných podpisů. Chtěla bych vám připomenout, že provádíme dvoustupňovou kontrolu. První se odehrává v obcích na komunální úrovni a druhá na spolkové úrovni. A ta spolková úroveň kontroluje, eh, zda se obce zhostily dobře své práce, eh, když zda tu nejsou nějaké eh, problémy. A t- a při druhé kontrole se zpravidla nenajde příliš mnoho neplatných eh, podpisů, je to méně než 1% zpravidla. Eh, závisí to eh, na první úrovni, na tom, jak ten iniciativní výbor se zhostil svého úkolu, jak vyčlenil podpisy, kdy je něco neplatného, ale jinak výbor pro referendum se snaží udělat svou práci dobře a z pravidla nebývá mnoho hlasů neplatných. Možná bych doplnila ještě to, co doposud zaznělo na téma evropská referenda a poradní demokracie. Má první úvaha když se podíváme na fakultativní referendum, kromě práva VETA, do 100 dní je třeba eh, nashromáždit 50 tisíc eh, podpisů, aby bylo možné eventuálně zastavit eh, všelidové hlasování. Myslím, že je důležité stanovit krátké lhůty. Kvóra bych nesestavovala, je bez tak obtížné nashromáždit podpisy, vyžádá si to čas a u nástroje VETA je důležité hodně eh, pracovat s poradní demokracií a myslím, že velice důležitý je ten předběžný efekt eh, tím pádem, že tento nástroj má právo veta, eh, tak eh, se lidé zabývají předmětem vlastně již předem, protože chtějí za každou cenu zabránit uplatnění veta, takže se eh, o tom baví s občany. A druhá myšlenka, a v tomto ohledu bych ráda navázala na mého předřečníka, co se týče návrhového práva textu zákona nebo textu ústavy. Je třeba naplánovat dostatek času. Tady nezískáme nic, když stanovíme lhůtu šesti měsíců. To celou záležitost jenom stěžuje. Ne neposílí to ani podporu referenda, ani pochopení. V Švýcarsku je to 18 měsíců a dohromady 100 tisíc podpisů a to je dostatečně obtížné. A možná ještě závěrem, zejména co se týče posledního příkladu, eh, Evropská občanská iniciativa je třeba stanovit dobrá měřítka a uvidíte, jak rychle to půjde, jak eh, rychle bude možné získat potřebné postupy včetně elektronických eh, postupů, bude třeba eh, získat ještě příslušné zkušenosti. Děkuji vám. Eh, já bych se chtěl zeptat pana Grosse na, chtěla zeptat. Um, přímá demokracie není alternativou zastupitelské demokracie, ale doplňuje ji. Německá ústava, Německý ústavní soud eh, k Lisabonské smlouvě eh, upozornil na nedostatečnou reprezentativnost Evropského parlamentu. Jestliže toto platí pro evropskou úroveň, eh, podpořila by se legitimita Evropského parlamentu, jestliže by přímá demokracie se rozšířila v Evropě? Zmínil jste, že mm, Evropská unie je v krizi a za, a přímá demokracie, nebo má demokracie na to vliv? Myslíte si, že tato krize je také krizí demokracie? A první řečnice kladla otázku, co zbylo z demokracie Evropské unie. Je to nekonečná cesta, nebo nedokončená cesta. Jak, jaké jsou aktuální hmatatelné návrhy, které jakožto ti, kteří rozhodují v Evropské unii, můžeme aplikovat, abychom zlepšili popisovanou situaci. Je pravdou, vy jste tady vyjmenovali mnoho užitečných argumentů, včetně té odpovědnosti, povinnosti skládat účty, a to je významný požadavek ze strany, legitimní požadavek ze strany evropských občanů. Pan Gross říkal, že demokracie je víc než jenom volby. Demokracie nám umožňuje být svobodní. Rozumí tomu lidé? E, jsou si vědomí této svobody? Protože v nedávné době došlo k vývoji takovému, že prostě si kladu, zda jsou, jsou lidé vědomí o to, toho, co je to demokracie. Mladí lidé, kteří nezažili válku, chápou demokracii jinak, než ti, kteří ji zažili. Čili takže bych se chtěla zeptat nejenom pana Grose, ale i ostatních, jestli mi můžete odpovědět. Děkuji. I'm very grateful for these questions because... Děkuji za tuto otázku, protože ta skutečně míří do jádra diskuse. Spolu s přítelem a kolegou panem Šílenem jsme projednali a prodebatovali každý rozsudek německého soudu a německý ústavní soud je z těch, kteří nikdy nebrání budování demokratické politice na nadnárodní úrovni, ale staví se proti tomu, a to správně říkala paní Hefner, eh, brání se tomu, aby když se čím dál více politik přesouvá na mezinárodní úroveň a ne, a nezaplňuje se tedy ten základ, demokratický základ pro tento nadnárodní vývoj, eh, tak to je, to je problém. Ale když se eh, vytváří, když se vytvoří skutečný reprezentativní systém a, a přitom přímá demokracie činí každého zástupce ještě reprezentativnějšího. Ve Švýcarsku my musíme každý večer, tři měsíce před volbami, všechno s občany projednat, protože my víme, že bez jejich podpory nedosáhneme ničeho. A to je naprosto jiný kontakt, jiná souvislost, daleko menší odstup. Je, a je tu celá řada dalších věcí, které třeba vstupují do té diskuse a, a, a přistupují k tomu tématu a, e, e, a, a e, i třeba když spolu nesouhlasí, tak se jak si mohou bránit překladatele a podobně. A já jsem přesvědčený, že ten rozsudek eh, Německého ústavního soudu rozhodně není poslední, eh, co si, eh, protože ty otázky dělby pravomoci, v to, v, oni mají tu federální výchovu v tom německém slova smyslu spolkovém. A za druhé, já jsem vypracoval už po čtvrté eh, velkou zprávu pro parlamentní schromáždění Rady Evropy o stavu demokracie v Evropě. A to je přesně o tom, že nejenom Evropská unie potřebuje víc demokracie, ale demokracie potřebuje také evropskou úroveň, ne světovou. Protože, jak jsem říkal, ta, ten, ten základní příslip té životní příležitosti, nelze realizovat na čistě národní úrovni, protože ekonomika je mezinárodní. Politika může být místní, ale ekonomika je mezinárodní. Před 20 lety starosta nebo primátor Hamburgu používal takové přirovnání, že národní demokracie je jako loď, která se nedotýká vody. Nejde um, kormidlovat loď kdy již vesla se nedotýkají vody nebo něco v tom smyslu. A, a demokracie jaksi my, je, my prostě se snažíme demokracii ne tedy, aby skončila na smetišti dějin, ale abychom ji rozvíjeli, abychom ji prostě dostali na všechny úrovně. Před několika lety ještě v Itálii e, existovaly určité formy e, a e, někdo nemůže říct, že by dnes e, to byl konec demokracie. A ještě co se týče krize. Pojem krize není asi správný pojem. Můžete říci, že moderní demokracie byly vždy trvalé v krizi. A v podstatě to tež můžeme říct o Evropské unii. Nedávno jsem našel článek, 25 let starý článek, o probíhající krizi evropské integrace. Lidé hovoří o modernitě, která se, modernita se definuje krizí. Jde o to přesně si uvědomovat, co tak často říkáme, znamená. Protože e, ta krize, jak říkáme, je ne, jaksi ne, nesoulad mezi formou a obsahem. Dnes prostě politika potřebuje jinou formu, proto aby eh, lidé pochopili, co se myslí demokracii. Na loka- lokální a regionální úroveň už nestačí. A v tomto smyslu bychom asi měli si klást otázku nebo, nebo dát si za úkol používat přesnější termíny než krize. Protože krize, ano, to je pravda, ale pokud nevytvoříme demokracii nadnárodní národní úrovni, bude tato demokracie čím dál slabší. A když nedáme Evropské unii silnější, pevnější demokratický základ, tak nemůžeme dávat Evropské unii více moci, protože jestliže mají lidé rozhodovat mezi mocí národní a evropskou, vždy si zvolí moc e, národní, protože je blíž tomu, co oni potřebují nebo si představují. A za třetí, Já především musím říct, že jako někdo, kdo 17 let pracuje pro Radu Evropy, my se tak dobře neznáme, přestože patříme jaksi ke stejné rodině, ale já myslím, že západoevropané velice podceňují dědictví totality. A v tomto smyslu máte možná pravdu, že někteří lidé mají nedostatečnou představu o demokracii a svobodě ale když si přečtete Heinheina, eh, tedy texty, který byl, Ma, byl Maďar, kdy, eh, který píše o, o eh, maďarské vlastně demokratické revoluci po první světové válce, Hannah Arendt, Arend, pardon, ehm, tak vidíte naprosto zdravé chápání demokracie, zdravé chápání státu ale když nasloucháme příliš často některým politikům, tak vidíme, že mají problém pochopit, co myslí. A dnešní veřejná diskuse vede k banalizaci a ke znehodnocování těchto pojmů, takže lidé pak eh, těžko chápou, co se tím myslí. Ale pokud máme příležitost hovořit s lidmi, pak lze nalézt společný základ pro porozumění, které je daleko podstatnější než tady ta banalizovaná verze demokracie a, a, a, nacionaliz, a než ten nacionalismus, který často zaznívá z politických kruhů. Köszönöm szépen, Gerard. Děkuji, Gerard. Gerald. Já bych se rád zeptal nejprve paní profesorky Liebert. Já jsem vyložený zastánce těch poradních postupů, protože si myslím, že je to něco, co v politice potřebujeme nejvíce. Více poradních funkcí je to také to, co lidi nej, nejvíce irituje. Někdy to irituje i mě, pokud se podívám na svůj život, tak eh, jsem již čtvrté období v parlamentu. Někdy mě také zas a znova irituje, že v parlamentu samotném, kde by se eh, mělo hovořit. Eh, slovo parlament je z latinského slova parlára, spolu hovořit, diskutovat, přijít se, že tady máme takovou formu demokracie, která vůbec neumožňuje otevřený diskurs. Pokud vidíte ty diskuze, tak získáte oprávněný dojem, že rozhodnutí už je předem dáno, to znamená, že diskuze i ve výborech je možno sledovat, všechno je to vysíláno na internetu, ale e, mohli bychom věřit v ten poradní proces. Mnohem důležitější je ale to, abychom poradní funkci implementovali jako postup, jako nástroj do širšího kontextu. A nyní se vás ptám, protože já osobně jsem zažil velmi pozitivní příklady, ale zažil jsem i jiné negativní e, příklady a rád bych ukázal věc, která e, mě velmi zaujala. Co, nám, co nás uchrání před tím, aby ty poradní e, Mm, postupy byly vnímány jako placebo, jako eh, fake, jako něco, co není pravé. Eh, rád bych uvedl příklad dámy, jejíž jméno neznám, která mě oslovila v Německu ve vlaku a řekla, pane Hefnere, já vás znám z televize a musím vám něco říci. A potom mě vyprávěla, že, je z Evrop- že ji Evropská unie pozvala dvě, dva noclehy tři dny v prvotřídním hotelu eh, se stovkami občanů a zeptali se jich, co všechno chtějí v Unii změnit. Všechno se to napsalo na nějaké tabule a pak to skončilo. A o půl roku později napsala dopis a zeptala se, co, se, co z toho bylo. A měla pocit, že celé to bylo divadlo a že se nestalo nic. Chci tím říct, že některé postupy sice vzbuzují očekávání, očekávání od politiku. Jde nejen o to, že by takovéto opatření, o kterém hovořila ta dáma, měla nějaký, mělo nějaký bezprostřední důsledek, ale jde o to, že lidé chtějí, aby to bylo nějak zohledněno v politickém rozhodování, ať už věcně nebo kvalitativně při těch rozhodovacích procesech. A proto se ptám, jaká jsou kritéria nebo podmínky, které mohou minimalizovat toto zklamání a které se stanou alespoň v rámci možného zárukou úspěchu a do jaké míry je potřeba poradní konzultační funkce spojit s parlamentním rozhodováním všude tam, kde eh, tedy se demokraticky rozhoduje. Do jaké míry ty poradní funkce je potřeba spojit s politickým rozhodováním. To je první věc. A další otázka. Tu otázku Eh, položím doktoru Grossovi i doktorce Brown Binder. Zvládnete to? Dobře, tak to je fajn, tak budu pokračovat. Eh, během zasedání výboru včera tady v sále výboru AVKO jsme diskutovali o vícestupňovém řízení, o vícestupňové správně, správě, o reakci Evropské unie na krizi v Evropě. Hovořili jsme o bankovní unii, fiskální unii, politické unii, o všech těchto záležitostech. Celý ten proces na kterém se nyní nacházíme, je procesem, kde eh, jsou občané toliko mm, diváky. Nikdo se jich na nic neptá. Rozhodnutí zkrátka přijímají instituce. To znamená, že včera večer jsem se položil otázku, jak, nebo jsem polo, dal do pléna otázku, jak to vypadá s konventem. To znamená, s procesem, do kterého by mohli být zapojeni i občani, protože my v Evropě potřebujeme lepší diskurs, větší demokracii, lepší. To všechno potřebujeme pro větší hospodářskou integraci, pro jasné postupy. A odpověď a já teď nebudu jmenovat žádné kolegy. Ano, konvent by byl velmi dobrý, ale ne nyní, nyní ne. Nyní to nepotřebujeme a nebylo by to dobré, nyní, protože by to přineslo neočekávané výsledky a my musíme překonat krizi, musíme se dostat na nohama na pevnou půdu a až vyřešíme všechny problémy, tak potom můžeme svolat ten konvent a můžeme vést tu diskuzi, můžeme dostat těm poradním funkcím a můžeme do toho zapojit občany, ale nyní ne. A já se vás tuto chvíli ptám. Nemělo by to být přesně naopak? Neměli bychom právě nyní, když se nacházíme ve všech těch procesech, které, se kterými se počítá v Lisabonské smlouvě, že bychom, neměli bychom právě nyní zahájit diskuzi, tak abychom se nesoustředili pouze na jeden kanál, na jednu cestu ven směrem z krize, Neměli bychom otevřít proces, který by nám umožnil eh, generovat legitimaci, legitimitu pro ten proces prostřednictvím demokratického rozhodování, postupu demokratického rozhodování. To je tedy další otázka. A konečně ještě jedna otázka, kterou mám. Jak je možno eh, prostřednictvím poradní a přímé eh, demokracie posílit evropskou identitu. Jak je možno posílit evropskou identitu ve smyslu posílení evropské integrace a identifikace s Evropou? A konečně poslední otázka. Mnoho kolegů, mnoho z těch, kteří chtějí, aby Evropa byla úspěšná, aby Evropská unie byla úspěšným příběhem a úspěšným projektem, tak mnoho z těch lidí se obává referent, protože, se, protože mají strach, že referendum by mohlo celý evropský proces zablokovat. Pokud se podíváme na výsledky referenda v Irsku, v Nizozemsku nebo ve Francii, tak eh, je nám možná jasné proč. To znamená, že já tu otázku otočím a položím ji obráceně. A není to řeknu německy. Jak by bylo možné dosáhnout procesu, který by byl úspěšný a který by sám o sobě vzbudil ve veřejnosti víc chuti na Evropu. Díky němuž by Evropané měli větší chuť pouštět se do evropských záležitostí, rozhodovat o nich a společně budovat evropský projekt. Jak by to mělo vypadat z obsahového, z věcného hlediska a jak by to mělo vypadat z procedurálního hlediska? A nyní poslední otázka na pana doktora Grosse. Andy, já vím, že jsi se velmi záhy vyslovoval k otázce Evropské ústavy. Projekt Evropské ústavy nebyl dokončen, byl zastaven a já se tě ptám, jestli bychom na to měli úplně zapomenout a pustit to z hlavy, a nebo jestli bychom ten projekt Evropské ústavy měli opět oživit a jak by to mohlo vypadat, jak by takový proces mohl vypadat. So, yeah. okay. Děkuji vám. Chtěla bych vám umožnit na to odpovědět, omlouvám se. Abychom to tedy shrnuli vy se ptáte, jak je možné zajistit více účasti, více přímé účasti, aby to vedlo k větší demokratické legitimitě Evropské unie. Já bych se k, vyjádřila ke třem otázkám. Jedna věc je krize demokracie. Tuto oblast musíme přímo řešit. Já hovořím o krizi eh, z hlediska cílů a z hlediska otázka podstaty. Objektivně, protože demokraticky zvolené instituce nejsou ty, které rozhodují. Tady dochází k delegování kompetencí, takže se tady rozevírá propast z hlediska předmětu, převládá tu frustrace, vy jste se o tom zmiňoval zklamání, ne tedy primárně na úrovni EU, neprojevuje se to v evropských volbách, ale na národní úrovni nízká účast na národních evropských e, volbách, klesající důvěra v instituce, e, jsou e, některé země, kde je Evropský parlament sice populárnější než jejich národní parlament, ale Eh, jsou to výjimky, takže jsem hovořila o tom, co zbylo z evropské demokracie eh, v tom smyslu, co víme. Konfrontace této otázka, otázky znamená, Eh, říci si, co znamená demokracie za současných globálních podmínek, podmínek v Evropě a máme určité pojmy demokracie. Není to jenom eh, přímé zastoupení, ale i nadnárodní demokracie na federální úrovni. Máme národní demokraty, potom máme také eh, kosmopolitní demokracii, takže je třeba o tom diskutovat s veřejností a zajistit. A to je má druhá otázka, která se dotýká současné krize, fiskální, bankovní, ekonomické krize. A do určité míry je to kamufláž. Vede se diskuze o demokratickém deficitu a v loňském roce uspořádala Deutsche Bank ve Frankfurtu konferenci, kde se zeptala, kdo vlastně vládne e, Německu. Je to německá vláda, je to Evropská unie, je to ústavní dvor, jsou to nezvolené orgány za zavřenými dveřmi. Je to intenzivní konflikt, jak skrotit finanční trhy, ale to vše demokratickými eh, prostředky. Je třeba si vysvětlit tyto otázky kde nesouhlasím, kde je třeba více regulace, je regulace součástí problému nebo je prostředkem řešení problému finanční a hospodářské krize, jak rozmotat tento problém a eh, ukázat si, zda mohou demokratické politické procesy nedemokratické by mohly vést ke krvavému válečnému řešení. Tak mám-li odpovědět na vaši otázku, jak propojit poradní e, funkce s rozhodováním nebo s přímou demokracií. Domnívám se, že to souvisí s otázkou, jak překonat tu ironickou juxtapozici mezi vstupní a výstupní legitimitou. Zpravidla diskutujeme o současných problémech těmito pojmy. Vyžádá si to více času, ale pro rozhodování máme stále méně času. Myslím, že to příliš eh, nepomůže a abychom to překonali, potřebujeme nově definovat a utvářet eh, eh, legitimitu, aby orgány byly odpovědné vůči eh, veřejnosti prostřednictvím poradních procesů. Závisí to s tím, jak řešit s pravomocemi ESM nebo Evropské centrální banky. To je vše. Děkuji. Eh, kolega Gross nejspíš také chce eh, vyslovit eh, z nějakých komentář nebo připomínky, takže prosím, máte slovo. No, that's just a microphone question, but no. To je otázka mikrofonu. Nyní máte slovo, pane kolego. Nevím, jestli panel souhlasí s tím, že to není spíš o poradní demokracii, ale otázka zní, zda demokracie může existovat eh, bez absolutní svobody eh, komunikace eh, a to se týká třeba i podněcování k násilí a podobně. Jde o to, diskutovat o tom, co čteme a to vyžaduje volný přístup k médiím a povinnost informovat především v období voleb o tom, co mají občané na srdci. Pamatuji si, když jsem učil, že jsem byl toho názoru, že výsledek má být, aby jak si bylo Irsko na tom lépe. A svoboda slova není o tom, aby oni si směli říct, co chtějí. Je to moje svoboda poslouchat, slyšet, co řekli. A tato svoboda by měla být podporována. Děkuji. Thank you, Mr. Bronze. Děkuji, pane Bronci. Jsou nějaké další otázky? Nebo chcete odpovědět hned? Tak dobrá. Vy jste položil dvě otázky, na které jsem vlastně neodpověděl, takže proto máte pravdu. Nevím, jak se to mohlo stát, ale stalo se. Neměl jste příležitost odpovědět na všechny otázky, které byly položeny předtím, takže vezmeme tuto otázku nebo tento váš komentář jaksi navíc k tomuto bloku a děkuji, že jste mě opravil, pane doktore. Danke. Ich möchte ganz, ganz kurz noch einmal auf... Děkuji, ráda bych zareagovala na otázku, která byla položena. Ptala se paní předsedající a myslím si, že je to velice zajímavá myšlenka, jak může přímá demokracie na úrovni EU přispět k posílení Evropského parlamentu. Také jsem o tom přemýšlela před eh, cestou sem a myslím, že je tu ještě nepoznaný, skrytý potenciál. Ani to nebylo možné, protože tu nebyly žádné zkušenosti postavení Evropského parlamentu je ojedinělé. V tomto kontextu, v tomto nadnárodním kontextu e, se e, musíme pohybovat, nemůžeme ho srovnávat s národními parlamenty, proto nemáme k dispozici žádné zkušenosti. Ale když se pustíte do experimentu a představíte si, že pro určitý počet občanů v prostoru EU existuje možnost vznést veto proti zákonu, který byl schválen, ale ještě nevstoupil v platnost, ale schválen už byl. Občané mají právo veta proti takovémuto zákonu. Mohou požadovat eh, referendum, v němž podle okolnosti zamítnou takovýto zákon zákon. Podle mého názoru by to skýtal velkou šanci, ale bylo by nutné se předem postarat o to, aby vůbec eh, nepožadovali svolání referenda, nepřišli s vetem a tady vidím obrovskou šanci, obrovský potenciál pro Evropský parlament. Eh, ten může eh, převzít zprostředkující funkci předem a zvažovat zájmy občanů a e, vtělit je do rozhodovacího procesu mnohem více, než se to děje v současnosti. Ten Damoklův e, meč, e, který nad tím visí, že tedy bude opravdu vysloveno právo veta. Takže by bylo možné Eh, zapracovat, zohlednit, sloučit ty nejrůznější zájmy a v tom, myslím, spočívá obrovská šance Evropského parlamentu. Dovedla bych si představit, že by to mohlo vést k institucionálnímu posílení Evropského parlamentu. Nyní k otázkám pana Hefnera. Abych byla stručná, myslím si, že je to jasné, ale na první pohled eh, nelze to dobře vysvětlit, proč stávající nástroje, eh, které byly zvažovány, nebyly použity. Co hovoří proti jejich použití? Co eh, hovoří proti jejich použití dnes? Proč se mají odkládat? Je to samozřejmě velice subjektivní názor nemohu ho dostatečně podložit, ale myslím, že různé situace ukazují, jaké jsou potřeby občanů, že by eh, se eh, rádi zapojili do rozhodování. Například internet umožňuje, eh, aby současnili diskuzi, o tom svědčí vznik pirátské strany, Eh, proč tedy popírat takovéto tendence? Proč nevyužít eh, nástrojů, které již existují, abychom podchytili takovéto potřeby? A druhá otázka. Jak může přímá demokracie přispět k posílení evropské identity? Nebo jak můžeme posílit evropskou integraci takovýto proces nelze řídit přímo, ale nepřímo ano. Přímá demokracie by se zde mohla uplatnit. Již jsme to slyšeli, je důležité si uvědomit ze švýcarských zkušeností, že integrační účinek přímé demokracie nespočívá pouze v tom, že hovoříme s občany Švýcarska o problémech a musíme se eh, nějakým způsobem dohodnout, ale důležitým účinkem je to, že eh, ty hranice mezi různými skupinami obyvatelstva nejsou přímo čaré, například hranice mezi jazykovými oblastmi, ale je tu také hranice mezi různými náboženstvími a také hranice mezi městy a venkovem a takovéto konstelace nejsou všude stejné. Je to možná stejný jazyk a městský region se stejným vyznáním, ale Eh, závisí to na odborných tématech, o kterých se diskutuje a objevují se potom různá seskupení. Není snadné jednotlivé eh, regiony nebo znevýhodňované skupiny oslovit, ale každý občan, který má volební právo, jednou eh, patří mezi vítěze, jednou mezi poražené. A to jsou právě ty různé konstelace s různými spojenci. A takovýto efekt by v evropské dimenzi mohl eh, hrát velice důležitou integrační roli. Děkuji. Já bych chtěl nejprve eh, vyzdvihnout několik myšlenek paní Brown Binderové. Když existuje právo VETA, potom na to systém zareaguje tak, že se pokusí zabránit uplatnění práva VETA. Jedno z nejlepších eh, eh, referent ve Švýcarsku bylo takové, že se vůbec muselo zvolat, protože už jenom tato skutečnost stačila a to je, myslím, nejdůležitější. A to eh, už zde zaznělo, když to domyslíme dále. Evropská občanská iniciativa, kterou jsme tolik chválili, v našem smyslu ještě není skutečně demokratickým prvkem, protože demokratický prvek musí vést k referendu. Je to právo Eh, vznést požadavek na ty, kteří mají eh, rozhodovací monopol nebo eh, monopol iniciativy, a to je komise. My bychom si dovedli představit, že menší počet osob v Evropě bude mít právo od Evropského parlamentu i o ostatních, kteří se podílejí na rozhodování Eh, požadovat druhé čtení a to už by mohl být takový prvek, že se toho zúčastní ministři, poslanci a komise, tedy vždy ti, kterých se to dotýká, ale kteří tam nejsou, budou muset být zohledněny. To by bylo symetrické. Odpovídalo by to právu iniciativy, právo požadovat druhé čtení, aniž by došlo eh, k eh, referendu eh, CE na místo ECI jako soukromé rozšíření participativních prvků v tom smyslu, že by eh, to přimělo instituce, aby nenaslouchali pouze lobbystům, ale i těm, kteří nezastupují lobbysty, protože mají dojem, že jejich hlasu popřáli sluch. A ještě druhý bod, to byl velice užitečný příspěvek do diskuze pan Ponc eh, pan Deutsch, eh, německý profesor, emigroval do Spojených států a on definoval moc velice hezkým způsobem. Řekl, moc je eh, privilegium vědět, jak se učit. A kdyby nám naslouchal, tak by řekl, že je tomu právo nemuset naslouchat, protože než se e, e, učíte, musíte naslouchat. A v demokracii nikdo, žádná osoba, žádná instituce by neměla mít e, moc nebo právo nemuset se učit. A v tomto smyslu je třeba donutit ty, kteří poslouchat nechtějí, aby naslouchali. To by byl ten krok správným směrem. A to je přesně to, o čem diskutujeme, když voláme po přímé demokracii. A musíte koncipovat eh, eh, společenství. V přímé demokracii si nejsou všichni rovni. Je to tak, takový ten eh, styl, kdy se tedy ve Francii do povědomí zase dostal král, protože lid eh, měl eh, špatné svědomí po té, co ho zabil. K otázce Geralda, já si myslím, že ti, kteří hovoří o eh, demokracii, chtějí redukovat občany mm, mm, mm, na distanc. Oni neměli nikdy tu hodnotu diskuze nebo mají představu, že e, e, občané jsou jejich poddaní. Oni jim chtějí naslouchat jenom, když se jim vede dobře, ale aby se snažili sami nalézt nějaké e, řešení které by sami nenašli. To jsme ještě u nich nikdy nezažili, jinak je ta myšlenka vždycky velice rychle zapomenuta a paní Eh, Liebert to říkala ze začátku, eh, žádný okamžik eh, není dobrý, abychom se snažili změnit kvalitu, protože ta krize je symbolem, že to není v pořádku, nebo Kramštat to dobře formuloval se by měla ukázat, jak bychom to měli dělat lépe. A když to nikdo neví, měli bychom si lépe naslouchat, protože společně eh, možná zjistíme, co nikdo neví. A eh, Teo hovořil o typologii dějin eh, a to byla vždy krize, řekl krize, už tady je, je v Evropě, ale není ochota učinit krok z krize v USA nebo ve Švýcarsku jsme to učinili, protože lidé eh, vzali věci do svých rukou a liberálové zjistili, že záležitost eh, lidu je tak důležitá, že je třeba do toho zapojit. Dobrovolně to nejde, ale když lidé něco udělají pro to, aby jim naslouchali, tak eh, to funguje. Když už nebudeme mít strach, že nás nezvolí, tak to bude fungovat, ale e, to strach je tady e, pořád ještě málo přítomen a teď ten výraz konvent, to už také nepostačuje, protože o tom není nic ve smlouvě. Můžeme udělat také třídenní konvent a ale e, to je spochybňování myšlenky konventu. Konvent v smyslu ústavního procesu je několikaletá instituce a já jsem v Curychu ve Švýcarsku se už dvakrát podílel na vypracování ústavy. Byl jsem v Curychu zvolen na pět let. Je to kanton, který je zvyklý vypracovávat ústavu. V Evropě si to vyžádá mnohem více času, na to zde nejste zvyklí. A doposud se diskutuje diskutovalo o různých pojmech, které spojují eh, jednotlivé národy s pojmem ústava. Když to ale eh, neuděláte, tak tvorba ústavy není možná. U nás se mění každý den s eh, velkou většinou. V Švédsku se může měnit každých 20 let. To je podobné jako už v USA. Tedy proto otce z konventu a tento pojem je z amerických dějin, představuje několika měsíc, několika let eh, vypořádání s, s eh, realitou a dnes už to také zaznělo v demokratickém ústavním procesu. Ti, kteří nakonec eh, mohou říci ano nebo ne, musí být do toho zapojeni, ale je třeba jim ukázat, že to, co řekli, bereš vážně ve smyslu kolektivního procesu učení. V roce 95 mě sem pozvali, když eh, pochopili, že je třeba postupně integrovat občany, nejenom státy. Sedělo zde 300 lidí a každý mohl něco si asi eh, na tři minuty. To je opravdu štafáž a každý se vrátí domů ještě frustrovanější, eh, pokud se tedy sem vůbec ještě někdy vrátí a to není možné Frisch řekl k myšlence identity. Identitu nezdědí, nezdědíme, ale ta stojí a padá se společným obchodem v nepřímém smyslu, jako tom hovořila paní Brown Binder, ale pasivně ji ztratíš, pasivně se atomizuje, eh, pasivně neexistuje žádná společná identita, proto je tak rozhodující společný obchod. A ještě poslední věc slovo referendum očividně ehm, skrývá negativní podton, také proto, že nebyly dostatečně analyzovány zkušenosti. Teo se již o tom zmiňovala. Francouzi ehm, bojovali půl roku o, e, o, o e, ústavní smlouvu nebo o konvent a této diskuzi si povšimli věcí, se kterými prostě nemohli souhlasit a teď je třeba na to reagovat. Předložíš nový návrh, který tyto věci už neobsahuje. Nebyli to pouze francouzi, vlastně to měla být celá Evropa, ale když se podíváme na eh, historii eh, myšlenky Evropské ústavy, ta je mnohem starší. Ve 40. letech za války, ve vězeních, eh, fašistických vězeních, kde seděli Evropané a psali spisy, v nichž ukazovali, jak by měla vypadat Evropa po válce. Spinelli, budova, která byla po něm pojmenována, se zabývali federalismem, a to spolu s občany, ne bez nich. Studená válka tomu zabránila a kvůli studené válce zaplatila západní Evropa cenu, které si vůbec není vědoma. Z ústavy se stala smlouva, z občanů se stály vlády jako ústřední aktéři a z politiky se stala ekonomika. Ke konci studené války války bylo několik málo takových, jako v Německu si byl přitom, kteří si říkali, teď musíme dohonit to, co nebylo možné před 30 lety, ale uskutečněno to nebylo. E, ta logika pokročila, bylo vytvořeno euro bez příslušného základu. Musíme se zase vrátit zpátky. Se smlouvou pokračovat nemůžeme a k tomu potřebujeme odvahu, protože smlouva vylučuje občany a ústava znamená, protože typické není Německo, typická je Francie, USA, postup spolu občany, proto potřebujeme ústavodárný proces, který zakotví eh, demokracii přímou i nepřímou. Mm, thank you very much, Professor the floor and of course I'm delighted. Děkuji, um, pan profesore. Um, buďte prosím struční. Ano, určitě. Eh, já se mm, to tady vyslechl s velkým zájmem. A jaká je kvalita pora- poradenství? 50 let vytváříme jakýsi uh, Eh, eh, deliberativní supranacionalismus eh, oproti pravnímu supranacionalismu. Představte si, že si koupíte lék a chcete vidět, jestli je bezpečný. Německé instituce, které to kontrolují, a, a nebo třeba je, soubor eh, určitých institucí, třeba dánové nemají tak silné hm, odvětví v této oblasti a ten pluralismus těch kontrol v různých státech je sám o sobě hodnotou, protože eh, eh, podporuje vlastně tamto poradenství. My jsme se různě ptali lidí a podobně. Já, myšlenka je taková, že nemůžeme mít stát bez hierarchie administrace a bez kontroly národní administrace máme něco jiného, což je ale také pluralitní a zajímavé. Takže ten deliberativní supranacionalismus, eh, myslím, dnes musí být doplněný o integrační skupiny občanů, které se zapojují do toho procesu, protože zase nastávají situace, kde nemůžeme čekat na ten unitární evropský stát a podobně, nebo jak bylo ráno řečeno, jako konstitucionalizace spolupráce jednotlivých subjektů eh, při vytváření těchto politik. Ono, jak se řekne, konstitucionalizace administrativy a podobně, no dobře, ale když se podíváte do toho procesu, a vidíte, jak experti spolu bojují a pak jako někdo řekne, no dobrá, tak tenhle má pravdu. Ale tam vlastně dochází k poklesu kvality v tom procesu. E, ale tedy ta, to, ten poradní prvek bohužel není tou hlavní tendencí. Ta tendence je přenechávat to agenturám a, a nějakým e, správcům, ale ta původní myšlenka spočívá v tom, že vlastně ty spory nutí k vytváření, předkládání argumentů a, a, a tak tak je možno dosáhnout eh, schody. Vita azért jó mindig, mert motivál, és természetesen lehetőséget. Ano, to je velmi dobré, protože to všechny motivuje a všem to poskytuje příležitost přicházet s novými myšlenkami zas a znova. Eh, podporuje to zrod nových myšlenek. Ráda bych reagovala na to, co říkal pan Hefner. On řekl, že krize je eh, příčinou změny. Krize rodí změnu. Každá krize je příležitost. Otázka zní, jak vážně ty příležitosti bereme. Myslím, ty příležitosti, které rodí ta současná krize. Samozřejmě, že se že vždycky žádáme o pomoc, když eh, máme problém, ale když budete neustále monitorovat demokracii a když zjistíte, že je tam demokratický deficit, tak musíte jednat. V tuto chvíli máme v Evropě velmi závažný demokratický eh, deficit, musíme mu věnovat velkou pozornost, máme tu závažnou krizi a mohli bychom říci dobře, máme, oblezili jsme Eh, fondy, finanční prostředky a musíme vytvořit nový koncept Evropy. To znamená, že je tu celá řada otázek. Pan kolega zmínil rok 95, kdy jsem naposledy přijel. Já si myslím, že to byla velká příležitost a e, netýkalo se to pouze našich, e, našeho výboru, ale také jiných výborů. Domníváme se, že tato diskuze je velmi důležitá, že Eh, přinese důležité výsledky a plody. My v tuto chvíli žijeme v nejlepší možné demokracii, vytvořili jsme nový nástroj, Evropskou občanskou iniciativu, nicméně nabízí se otázka, jestli lidé chtějí takový nástroj využívat, jestli o něj mají zájem. A je to ještě jedna otázka, kterou si musíme položit. Evropské diskuze jsou do nich občané zapojeni, zajímá je to. Ministři jezdí do Bruselu, když jsou tady, tak jsou tu eh, evropští eh, občané, eh, smýšlí jako evropané. Ale když se vrátí domů, tak je to najednou tak, že jsou v jiné roli a přemýšlí jako příslušníci národního státu. Já vám o tom vyprávím jako e, příslušník e, maďarského národa. Ptám se vás, jest, kdo vládne Evropě. Vědí to? Evropští občané vědí, kdo vládne Evropy, vědí například to, že Evropský parlament je nyní silnější než kdy dřív díky Lisabonské smlouvě. Vědí evropští občané, jak jsou v Evropském parlamentu přijímána rozhodnutí a to, že to ovlivňuje jejich každodenní život. Já si myslím, že tady máme na stole dlouhý seznam otázek, na které musíme nalézt odpověď. Ráda bych se zeptala uh, eh, eh, kolegů a samozřejmě také našich expertů na jednu věc. Máme ještě trochu času. Ráda bych se pouze držela našeho programu. Nejprve bych se ráda zeptala přítomných poslanců, jestli mají nějaké komentáře nebo otázky a e, jestli souhlasí s tím, že i veřejnost může e, pokládat otázku expertům. Ano, vypadá to, že ano. E, to znamená, že nejprve experti a potom budou moci hosté pokládat otázky. Prosím. Mám určitou pochybnost při vší sympatii k návrhům, které vy dva jste předložili. Já si myslím, že zesílení pravomoci lidového veta může být v rozporu se zájmem, jak si pokročit ku předu, prosazovat změny a inovace při řešení bezprecedentních problémů a krizí je veto zesiluje udržení status quo a samozřejmě lze eh, jak si v tom vidět mnoho pozitivních eh, aspektů, ale obávám se, že to brzdí kreativní potenciál iniciativ, jejichž cílem je řešení problémů eh, nebo nové způsoby Ehm, řešení nových zkušeností, prostě ten kreativní potenciál. To je to, co jsem chtěla tady nadnést. Děkuji. Někdo na to z vás chce zareagovat? Umkommen. Uh, eh, musíte vypnout mikrofon, děkuji. Nevyhneme se tomu, abychom sebrali odvahu a najít, našli okamžik, kdy začneme. Když začneme, tak vždycky hrozí riziko, že lidé rozhodnou jinak. Jinak, než jsme si představovali. Nicméně náš pokrok se dostane na stále tenčí let. Bude se dostávat na stále tenčí let, protože není dostatečně podpořen souhlasem občanů a není legitimizován občany. To znamená, že ten moment eh, z teoretického hlediska nikdy není ten správný, ale pravděpodobně není lepšího okamžiku než okamžik krize. Riziko, že to bude neúspěch, je samozřejmě velké, protože za posledních 30 let, za posledních 30 let eh, vzrostlo eh, odcizení, vzrostl ten pocit odcizení mezi veřejností. To znamená, že my potřebujeme do toho ty občany znovu vtáhnout. To je pravděpodobně ta rozhodující otázka, jak se o to budeme snažit. Nejde o to, jestli se o to pokusíme nebo ne. Já bych nepodceňoval eh, ten postoj, který je k tomu potřeba, ale je to potřeba, protože právě v tuto chvíli eh, je eh, možnost něco opravit. My potřebujeme Evropu, ale nesmí to být Evropa, která se obrátí k občanům zády a má pocit, že bez nich to všechno vyřeší rychleji a lépe. Uh, Já jsem řekla jasně uh, a i můj kolega řekl, že Eh, dva z vás se mohou vyslovit. Pokud tedy někdo z vás má eh, nějaký komentář nebo chce eh, položit otázku našim expertům, tak prosím. A dříve, než se rozhodnete, jestli se k tomu vyslovíte nebo ne, tak budu mít krátký komentář já. Samozřejmě, že musíte být dostatečně odvážní na to, abyste se odvážili k novému začátku. Otázka zní, jestli jsme dostatečně odvážní na to, abychom eh, zapříčinili tu změnu. Já vám uvedu jeden příklad. V Maďarsku je to tak, že rovnost eh, pohlaví. Je tady problém, nebudu zacházet do detailu, ale v každém případě tady byla velmi negativní eh, reakce na mm, pravicové straně spektra. Byly tu velmi intenzivní diskuze, ale nyní, tedy minulé pondělí, jsme diskutovali v parlamentu o násilí obecně a jeden z pravicových kolegů v parlamentu řekl, že pokud máme tři, čtyři, pět dětí, tak eh, je garantováno, že v té rodině nebude žádné násilí. Samozřejmě, že eh, ta diskuze se konala o půlnoci v noci, protože neměli dost odvahy na to, aby tu diskuzi dali na pořad jednání ve dne. Nicméně já si myslím, že eh, potřebujeme se do, toho pustit řádným způsobem nyní jsme měli obrovskou diskuzi celý rok. Eh, snažili jsme se o lepší zastoupení žen v představenstvech společností. Nyní ministr z rady eh, řekl jasně, že nechce otázku kvót mít na stole, aniž by četl ten dokument, protože komise se touto záležitostí zabývá. Eh, dokument byl tedy rozdělen v komisi a byl distribuován a vede se o něm diskuze. Já si myslím, že je tedy nepřijatelné, když rada e, činí takovéto kroky, namísto toho, aby pochopila, co se v minulosti stane. My Tady potřebujeme, aby nás respektovali. Měli jsme v této otázce tři usnesení, získali jsme v parlamentu většinu a potřebujeme samozřejmě více e, žen. I krize ukázala, že potřebujeme více žen, protože já vím, že to je samozřejmě velmi obtížné téma, velmi obtížná otázka, ale jde o to, jak můžeme učinit rozhodnutí, aniž bychom zjistili, co probíhá v jednotlivých členských státech. Já jsem tedy napsala otevřený dopis ministrovi a řekla jsem, jak můžete být tak odvážný a učinit rozhodnutí, aniž byste si přečetl ten dokument. Nevím nikoho, kdo by se hlásil. Eh, je tu zástupce komise, paní Renarde. Jsem velmi ráda, že vás vidím. Zdravím vás, pokud eh, tedy eh, chcete něco říci, ne k té mé poslední poznámce, protože to byla osobní poznámka mě jako předsedy, ale pokud chcete něco říci, tak samozřejmě máte možnost. Máte možnost se nyní vyslovit, prosím. So the floor is yours. Máte slovo. Jménem komise bych chtěla jenom poděkovat za uspořádání tohoto veřejného slyšení, které bylo velice zajímavé. Dopoledne eh, tady byli kolegové, kteří pracují na Evropské občanské iniciativě a kteří eh, měli veliký zájem o všechno, co tady zaznělo. Měla jsem tady taky kolegy z DG Just a myslím si, že společně eh, se na to co všechno, co tady zaznělo, podíváme trochu podrobněji a takže ještě jednou děkuji jménem komise. So then we should recommend the type. Takže měli bychom doporučit typ trialogu na toto téma, protože je vidět, že to je opravdu důležité a já se chystám eh, navrhnout. Vidím, že tady je šéf sekretariátu a takže předá toto sdělení předsedovi Kasinimu. Ale vidím, vidím tamhle jedna otázka. Buďte tak laskav a uveďte se, řekněte, z které země pocházíte. A pak ještě jedna dáma se tady hlásí, tak prosím. Já se jmenuji Palakan, pocházím z Irska, nezastupuji nikoho než sebe a jeden uh, europoslanec říkal, že pro Ono to proběhlo jenom jedno referendum o daňovém kompaktu, ale chtěla bych to opravit, byly dvě referenda o Nisejské smlouvě a Lisabonské smlouvě, kdy byly v obou případech v prvním kole tedy zamítnuty tyto smlouvy. A někdo tady komentoval, že vládnoucí elita je proti e, referendum v oblasti evropských záležitostí a to je pravda a to je z důvodu určitých restrikcí, ke kterým dochází v důsledku rozsudku u, u, u nejvyššího soudu. My nemáme uh, ústavní soud v Irsku, u nás rozhoduje nejvyšší soud o, o ústavních otázkách, pokud je tázán. A otázka, která byla položena, zněla, do jaké míry, jestli vláda může položit referen, no, vyhlásit referendum vlastně může financovat referendum a bez ohledu na to na sílu jednotlivých politických stran a e, občanských organizací e, jedná se o jednotlivé tedy ty mm, struktury ne, si nepřejí referendum, protože eh, já, já mám tedy tři otázky, možná pozdě, na adresu panelistů. Především na paní doktorku Libertovou. Rozšíření přímé demokracie podporuje poradní demokracii v jakém smyslu? Pa, doktora Krose se ptám, jestli těch pět bodů koncepce přímé demokracie eh, neobsahuje časový limit, během něhož výsledky přímo dem- demokraticky přijatého rozhodnutí musí být aplikovány na úrovni místní, regionální, národní nebo nadnárodní. A doktorce Brandbinder se chci zeptat, do jaké míry elektronický podpis se dostává ve Švýcarsku na federální úroveň. Já vím, že proběhly nějaké pokusy na úrovni kantonu ne, nebo nižší. Thank you very much. Děkuji. Tady máme ještě jednu otázku na levé straně a potom dáme eh, prostor panelistům, aby odpověděli a tady kolega to potom schrne nakonec. Jmenuji se Stella Felikis, jsem eh, ehm, fyzička a informatička eh, Itálie a pracuji tady dost dlouho, mě to opravdu velice zaujalo. Evropská iniciativa není otázkou mezi institucemi a, a občany. Podle mého názoru evropské referendum je nezbytné. A já bych navrhovala, aby se začalo evropským referendem o vytvoření Evropské ústavy. Aby se obnovilo, aby se e, obnovila tato myšlenka při využití referenda. Myslím si, že Evropský parlament by měl mít pravomoc e, vyžádat nebo, nebo zahájit, vyhlásit evropské referendum. A myslím si, že evropské referendum může pomoci evropským zemím, kde takzvaná demokracie jako, kde existuje takzvaná demokracie, jako třeba v bývalých komunistických zemích, kde političtí šéfové tady říkají něco a potom doma říkají a dělají něco jiného a bojí se referenda e, na téma evropských problémů. Takže tohle navrhuji já, čili aby se udělalo maximum proto, aby evropské referendum Eh, bylo zorganizováno velmi rychle. A poslední můj návrh je, že evropské referendum, nevím sice, jak ho chcete zorganizovat, ale musí obsahovat problémy spojené s Evropskou ústavou, evropskou legislativou, ale také eh, palčivé aktuální problémy, jako třeba ekonomická krize v Řecku, v Španělsku, v Itálii, jak, co si o tom myslí Evropané? Okay, and I had the last question on here. A poslední otázka tady vlevo. Chtěla bych říci, že jsem rád sám Šamalov a zabývám se inkluzí migrantů a týká se to participativní demokratie demokracie. 20 milionů migrantů žije v Evropské unii a chtěli bychom, abyste naslouchali i našim hlasům. V dokumentech je ten integrační proces velice dobře popsán, ale ze svých zkušeností mohu říci, že je velice obtížné tu žít. Já, když napíšu e-mail nebo když se prezentuji svým jménem, protože mé jméno se podobá muslínským jménům, je velice obtížné, abych vůbec dostal odpověď. My musíme samozřejmě také přispět svou měrou, ale měli byste se snažit pochopit, co znamená být rovným členem společnosti. Jistě evropské instituce jsou pro, ale ve společnosti se od otvírá mnohem větší propast mezi místním obyvatelstvem a cizinci. Také bych chtěl poděkovat panu Andreasu Grosovi, protože vím, že jste působil v obtížných časech jako zpravodaj k čečenské otázce. Situace se nyní trochu zlepšila, ale přesto je tam nutné udělat ještě spoustu eh, věcí. Je třeba, aby e, e, jsme získávali demokratické zkušenosti, převedli je tedy do Čečenska zpět. Děkuji vám. E, samozřejmě poslanci Evropského parlamentu se zabývají těmito právy a <clears throat> váš hlas se uplatňuje. Ale <clears throat> to není způsob, jak se naslouchá občanům a proto jsme eh, hovořili o tom, že jsme ještě schopni eh, naslouchat. Potřebujeme vynaložit ještě mnohem více času pro naslouchání a potom musíme přemýšlet o tom, co je možné učinit. Ano, je třeba více demokracie, více účasti, ale jde o to, jak mohli bychom udělat mnohem více. Eh, my jsme sice docela dobří, co jde o, když jde o základní hnutí, ale bohužel ne všichni z nás se tak angažují pro Evropu. Chtěla bych se obrátit na panelisty a požádat je o poslední připomínky. Také Geralda a jinak děkuji eh, za položené otázky. Ta zkušenost s referendem v Irsku je velice zajímavá vzhledem k otázce, zda a jak můžeme eh, sledovat vizi zavedení jednoho dne evropského referenda. Já se domnívám, že mě přitom napadly tři eh, témata. Za prvé eh, je <clears throat> to narušení eh, veřejné debaty v důsledku nedostatku peněz. Eh, to se týkalo nejprve referendu o Lisabonu. Jak je tedy možné vyřešit tu politiku peněz. A další otázka, ta se neomezuje pouze na Irsko, ale týká se jakéhokoliv referenda ohledně ratifikace smlouvy. To se týkalo Francie a všech dalších zemí, které měly referenda o ústavní smlouvě. To je role sdělovacích prostředků. Od Lakenu až po Lisabon eh, potřebujeme skutečnou analýzu sdělovacích prostředků, potřebujeme zanalizovat hlavní směry, poradní kvalitu mass médií ve všech členských státech. Tady jich je hodně nedostatků, hodně variant ale nemůžeme ignorovat roli sdělovacích prostředků také vzhledem k zkušenosti ve Švýcarsku. Hans-Peter Krízy, kolega z Curychu, který se zabývá sociálními vědami a nyní působí ve Florencii, se věnuje takovémuto výzkumu, jak je možné zohledňovat eh, soukromá, veřejná nebo smíšená média. A třetí téma je spíš určitým návrhem. Jistě, doposud jsme nediskutovali o roli Evropské občanské společnosti, národní, nadnárodní uh, úrovně různých organizací, nevládních organizací. Já uh, hovořím o těch, kteří reprezentují veřejné zájmy malých skupin. Tady je třeba vyvážit eh, dopad velkých peněz. Je to eh, ovlivňující dopad eh, na kvalitu poradenské činnosti. Je třeba připravit půdu pro posílení a pomoc vládním organizacím občanské společnosti, aby měli lepší přístup, aby se účastnili konferencí o poradních tématech třeba tři měsíce, než se bude konat evropské referendum se musí minimálně po tuto dobu vést intenzivní diskuse Eh, s cílem dosáhnout konsensu na jakékoliv úrovni, počínajíc místní až po nadnárodní a to by se mělo tedy také široce publikovat. Co se týče té jerské otázky, není možné na to odpovědět obecně, protože to velice závisí eh, na typu toho, co chcete změnit. Někdy eh, se obě někdy vstoupí v platnost to, co bylo rozhodnuto v neděli večer a někdy se rozpoutá celá legislativní cesta a někdy je to výzva, která nikam nevede, ale přesto na ní musíte reagovat, takže e, nemůžeme e, usilovat o obecný e, charakter referenda. Mně se moc líbí to, co jste eh, říkala, protože jste připomněla právě to, o čem hovořil pan Schiller ve svém vystoupení. A sice proto, abychom nalezli demokratický de, de, jak se demokracii nebo demokratický charakter, jedno referendum nestačí. E, to budou všichni zklamaní, ale to chce sérii referent. A v tom, té sérii Nejde jenom o právní témata a otázky ústavního práva, ale je potřeba, aby se referenda týkaly i základních otázek světa, života, denní reality a podobně. To je právě to, co potom mobilizuje lidi. A to je velké umění. Dokázat eh, dosáhnout toho, aby lidé eh, poznali vlastně tu svoji každodennost v těch eh, tématech a rozhodnutích. To je ta kultura, kterou potřebujeme. A bylo um, laskavé, co jste řekla o Čečně. Možná bychom se mohli taky podívat na Dagestán, protože dnes násilí je tam. To téma není tak sexy, ale protože to není tak jasné a srozumitelné, ale že je tam mnoho zapomenutých lidí, o které bychom měli také dbát, ale je to důležité. Ve Švýcarsku například mnoho lidí se snaží využívat přímou demokracii pro zapojení lidí, protože jakmile jste vyloučený jako ne, neobčan, tak eh, je to, je, tak je to problém. Ve francouzské části eh, Švýcarska je to daleko lepší než německy mluvící části eh, Švýcarska, kde i nešvýcaři mohou hlasovat do druhé komory švýcarského parlamentu, která zase má větší pravomoci než první komora. Čili to není špatné, je to vlastně taková, takové pozvání zapojit se. A Švýcarsko rozhodně není žádný příklad, máme také mnoho problémů ale po francouzské revoluci eh, v, v 18. století žádný jiný národ nedokázal aplikovat tolik jaksi eh, prvků francouzské revoluce, ale jiným způsobem vlastně přímá demokracie je vnímána jako privilegium Eh, toho být Švýcar a ne jako, lidský, eh, jako lidské právo eh, ve Švýcarsku. A do dneška jsou lidé, kteří jsou vyloučeni a nejsou dostatečně chráněni z pohledu jejich lidských práv právě a, a nemohou se účastnit té přímé demokracie. Ale to je jedno z historických specifik Švýcarska, které Eh, se týká toho, jak si být Švýcarem a ne tak dalece samotného tématu přímé demokracie. Thank you very much. Just to eh, answer your question eh, with regard... Děkuji. Já pouze zodpovím tu otázku týkající se elektronického sběru podpisů. Švýcarsko má více než desetiletou zkušenost s hlasováním na dálku. To znamená, že vy hlasujete na počítači mimo velební místnosti a e, ten váš hlas je přenesen prostřednictvím internetu. Nicméně Švýcarsko nemá zatím žádnou zkušenost s elektronickými podpisy při iniciativách nebo referendech. Je to dáno skutečností, že Švýcarsko má více než 2000 obcí a takřka každá z obcí, obcí e, má svůj vlastní volební e, registr. To znamená, že nemáme standardizované volební registry. A to je samozřejmě veliký problém. A je to také důvod, proč jsem zdůraznila, že je velmi důležité i na evropské úrovni, abychom vyřešili infrastruktury, infrastrukturu a problémy s tím spjaté dříve, než zavedeme podobný nástroj iniciativy. Je velmi důležité, abychom měli alespoň standardizované, pokud neharmonizované volební registry, tak abychom mohli provést dvojí kontrolu, jestli je někdo oprávněn volit nebo ne, jestli je oprávněn podepsat tu iniciativu nebo ne. Ale zatím s tím žádné zkušenosti nemáme. Thank you very much. So, Mr. Hefner. Děkuji, eh, pane Hefnere. Schluss. Na závěr mi dovolte, abych už nepokládal žádnou otázku, ale abych pouze formuloval několik krátkých myšlenek. Ale předem bych se eh, bych chtěl poděkovat všem zúčastněným za skvělé slyšení. Všichni to známe. Je obrovský rozdíl v pocitu sebevědomí, v pocitu kvality života při zacházení s, eh, s rozhodnutími nebo s jinými lidmi, jestli se chápu jako člověk, který sám o sobě může rozhodnout v určitých oblastech, anebo jestli se zas a znova cítím být podroben vůli ostatních. Všichni to známe a pro nás, pro všechny je to pochopitelné. Ta druhá možnost, když se cítíte být vázán vůli ostatních, podroben vůli ostatních, tak eh, ve vás roste nespokojenost, zlost, Často to vede až k násilí a naopak, když máte pocit, že jste zapojeni, brání vážně, tak e, mnohem snáze přijmete rozhodnutí, která by jinak byla těžko přijatelná, ale vy si ceníte té skutečnosti, že jste byli do toho zapojeni a přijmete to, co se stalo výsledkem toho rozhodování. Já si myslím, že to je velké tajemství, e, velká tajenka, proč e, si tuto skutečnost nebereme více v srdci k srdci v politice. V tuto chvíli neexistuje nepříjemnější práce než práce politika. V Německu se každý rok zveřejňuje statistika o renomé jednotlivých povolání a před nějakou dobou eh, byli politici pod obchodníky s ojetými vozy, což je samozřejmě velmi špatný signál. My jsme neustále přetíženi, pracujeme ve dne v noci a snažíme se z nás e, dostat to nejlepší pro blaho ostatních. A zároveň jsme neustále předmětem útoku, protože občané mají pocit, jak je možné, že vy e, se tváříte, že víte, co my chceme. Pokud, si, pokud budeme upřímní, tak si musíme přiznat, že to často nevíme. Ani v tomto parlamentu, ani v jiných parlamentech. Já jsem pochopil, že tady je to ještě mnohem obtížnější než například v německém spolkovém sněmu na národní úrovni, protože my jsme u těch občanů velmi vzdáleni a občané jsou zase velmi vzdáleni nám, našim institucím. To znamená, že nemáme takřka možnost spolu komunikovat. A já si uh, někdy připadám e, jako na velmi vysokém laně, když e, musím přijímám, přijímat rozhodnutí a nevě, nevím, co si o tom lidé myslí. Samozřejmě, že chceme využít všech e, možností diskutovat o tom a zvážit všechny alternativy. Na druhou stranu občané neustále e, kladou otázku, jak to, že k tomu nemáme co říci. A tak toto vypadá. A já bych se rád vrátil k tomu, co už to zaznělo. Evropa po druhé světové válce byla založena státníky, kteří zastupovali vlády. A jménem vlád navzájem uzavřeli smlouvu. To znamená, že základ společné Evropy byl položen bez občanů, bez účasti občanů. Potom jednoho dne k tomu přibyl parlament. Parlament si získával stále větší roli, stále větší vliv, ale stále ještě je to Evropa, která je v posledku smlouvou mezi vládami a není to smlouva mezi lidmi. A já si myslím, že to je ten vlastní problém. To je jádro pudla, protože na eh, váze společné Evropy musí stát občané. A to je také nejdůležitější signál pro naše rozhodování. Pokud mě nějaká věc skutečně zajímá a pokud mnou hýbe, tak je to naše neschopnost korigovat chyby. Já vám řeknu jeden příklad. Minulý týden jsem byl pozván, protože jsem v byl ve Spojených státech a minulý týden jsem byl pozván americkým konzulátem v Mnichově, abych vyprávěl o tom, jak jsem to vnímal ve Spojených státech, co jsem tam zažil, jaké Eh, zkušenosti jsem nazbíral v kolébce demokracie a tak dále. A já jsem řekl, že často je to tak, že eh, když se dostanete na, start, na, na pořad jako první, tak nemáte to nejlepší řešení. A já si myslím, že by bylo dobré, že, kdyby Spojené státy se také reformovaly a poučily se od jiných. Například ti eh, volební reprezentanti, volitelé Eh, dříve to bylo tak, že eh, volitel přijel do města, řekl, rozhodli jsme tak a tak a platí jeho hlas. Eh, to už je dávno pryč. Dneska je to nesmysl. Dneska bezprostředně vidíte, jak lidé rozhodli v Texasu, ve Wisconsinu a tak dále. Rozhodnutí volitelů někdy vede k tomu, že se zvolí jiný prezident než ten, koho by si přáli občané. A Eh, na tom konzulátu řekli, dobře, pane Hefnere, máte pravdu, ale to se zkrátka nemění. To nejde změnit. A to je něco, eh, co mnou velmi hýbe. My v tuto chvíli Eh, pracujeme na základě, který není schopen unést celou řadu věcí, ve kterých žijeme. V podstatě už eh, to není pokryto tím základem, ze kterého vycházíme. Vzpomeňme na hospodářskou zprávu a podobné věci. My eh, tady stavíme nejrůznější žebříky a věže směrem vzhůru, ale nestojí to na tom základě. Máme strach rozšířit ten základ, ty základy a říci, že potřebujeme základy, které to všechno unesou, celou tu nástavbu, kterou jsme na tom styčili. Potřebujeme společnou zodpovědnost za solidaritu, za solidnost hospodaření. Není možné, aby se stavěla vláda proti vládě. To, co říkáme a děláme dneska, není dobře. Eh, Němci říkají, proč za nás Merklová nebojuje a řekové zase říkají, proč se rozhodlo takhle. Já si myslím, že to musí být společný diskurs, že se nemůžeme stavět stát proti státu. Pokud bych si přál jednu věc, tak bych si přál Evropský konvent. Myslím si, že právě krize je nejlepší okamžik pro takový konvent. V tom s vámi naprosti, naprosto souhlasím. Ten konvent by měl za úkol vytvořit nový základ Evropy, demokratické základy Evropy občanů, de, základ Evropy, který bude zvládat všechny tyto krize, protože to není krize nějakých finančních trans, eh, transakcí v bankách. Problém spočívá v tom, že jsme zanedbali vytváření pravidel. Nevytvořili jsme pravidla tak, abych to, aby to řádně fungovalo. My stále ještě nemáme ta pravidla a investujeme do toho další pro, prostředky, tak abychom mohli splatit dluhy, ale nevyřešili jsme ten vlastní problém. Ten vlastní problém totiž spočívá v pravidlech. Já si myslím, že právě to je náš velký úkol a pokud se nám k tomu dnes přispělo trochu, pomohlo, podařilo trochu přispět, my jednáme jako zástupci občanů. Nejsme tady kvůli sami sobě, ale kvůli občanům. Musíme sebrat odvahu, nesmíme mít strach z občanů a z jejich angažovanosti, z jejich měšování musíme je chápat jako suverénní bytosti a musíme vytvářet Evropu s občany a pro občany. Pokud se nám to podaří, pokud se nám to podařilo i tímto uh, slyšením, tak to byl velký krok směrem vpřed. Uh, děkuji pan, panu předsedovi Kasínemu, děkuji Izitě Gurmaj za skvělé vedení slyšení, děkuji všem referentům, kteří nám obohatili diskuzi svými referáty a pomohli nám. Děkuji všem, kteří pokládali otázku. Děkuji eh, za to, že tu byla zastoupena rada i komise od počátku do konce, že nás velmi bedlivě sledovali a děkuji i všem ostatním. Doufám, že naše dnešní slyšení bude mít do budoucna eh, pozitivní dopad. Děkuji. But if you allow me, Děkuji, když dovolíte, jako předsedající bych měla šest poznámek na závěr. Samozřejmě hovořili jsme o skrytém potenciálu Evropského parlamentu. Institucionální pozice Evropského parlamentu je jedinečná, nadnároční kontext skutečně ano Evropský parlament má závažnou roli, jeho role poroste v následujících letech nejenom v důsledku institucionálních změn způsobených Lisabonskou smlouvou, ale také tedy je to orgán EU, e který je složený z přímo volených zástupců a, a musí řádně využívat e, svoje e, pravomoci. Za druhé, Potřebujeme větší transparentnost uvnitř evropských institucí a více vědomostí o fungování Evropské unie. Lidé stále ještě nejsou dostatečně informováni o způsobu přijímání rozhodnutí, což využívají z euroskeptici. Za třetí je důležité naslouchat občanům, pravomoc, moc Eh, nemá být eh, jaksi privilegiem nemuset se učit a nemuset poslouchat. Já chci poděkovat našim řečníkům. Eh, tady ta, samozřejmě to není přímá demokracie, ale především Evrop, iniciativy evropských občanů je nástroj participativní demokracie a nikoli přímá demokracie. A uplatňuje se jaksi za jedinečných podmínek. Existuje standardní procedura jako v každém národním parlamentu a jak jsme viděli třeba v případě dohody akta, jestliže se občané začnou mobilizovat proti něčemu, tak, eh, tak svůj názor prosadí. Za páté, eh, není možné vnutit občanům eh, rozhodnutí, je potřeba, aby iniciativa přicházela od nich a je třeba no, jak si zdůraznit vazbost mezi, souvislost mezi evropskými rozhodnutími a každodenním životem a je potřeba, aby Evropa měla přístupné a srozumitelné informace o tom, co dělá a co dělat může. A za šesté krize vždy mají přenést demokracii na jinou, lepší úroveň. A cituji tady jsme v eh, konfrontování eh, s nevýdanou víceúrovňovou krizí a v minulosti krize byly často řešeny netransparentním způsobem. Před eh, zakončením tohoto zasedání chci vám všem poděkovat za bohaté informace a zkušenosti, které jste nám tady předali. A teď to řeknu maďarsky. Ülés 2012. október 4-én 9 4. října 2012 ve 12.30 je, a potom od 13 do 18.30 proběhne workshop o víceúrovňové zprávě a 8. října odpoledne, 9. října poledne od 9 do 12.30, to jsou veřejná slyšení a e, schůze. Děkuji. 6. E, se tady zúčastnili a budu informovat předsedu tohoto výboru, e, aby tyto návrhy předložil na konferenci předsedů. Minulý pátek jsem měla tu čest, že jsem se setkala s panem doktorem Grosem na schůzi. Předsedala jsem eh, organizaci evropských socialistických žen a nadnesla jsem tam téma vytvoření sítě, eh, protože si myslím, že i pro nás je důležité, abychom vedli opravdovou diskusi o demokracii. Děkuji, děkujeme vám za účast.